Eh, dovolte, abych vás seznámila s jazykovým režimem. Tlumočení je dostupné ve všech eh, jazycích členských států EU. Musíte si ovšem nastavit správný kanál. Eh, ordförande i parlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan män och Předseda, já jsem předsedkyně výboru v Evropském parlamentu pro otázky žen a jménem tohoto výboru je pro mě velkou ctí, že zde mohu přivítat předsedu Evropského parlamentu pana Jerzyho Buska. Velmi eh, vřele ho zde vítám a mám velikou radost, že pan Buzek souhlasil s tím, že přednese úvodní projev na oslavu eh, Mezinárodního dne žen. My se velmi těšíme na váš projev, na vaše názory a nápady v oblasti rovných příležitostí, především zde v Evropském parlamentu a vůbec na úrovni evropské úrovni. Takže ještě jednou velmi vás vítám a máte prosím slovo. Thank you very much. Uh... Děkuji paní Svensonová, eh, vážení kolegové. Je toto pro nás velkou, velkým okamžikem, že zde v Evropském parlamentu můžeme uspořádat toto setkání, takže vás zde velmi vřele vítám. Slavíme také z té výročí. Eh, za posledních sto let eh, jsme se zde v Evropě hodně změnili díky Mezinárodnímu dni žen. Takže dovolte, abychom tu oslavu začali již dnes tímto zasedáním. Jak paní Svensonová řekla, tento parlament zastává naprostou rovnost, pokud jde o používání jazyků a stejnou rovnost bychom chtěli zajistit také pod, eh, pohlavím. To není tak jednoduché. Eh, s těmi jazyky těch tady najdete 23 a já teď tady využiju příležitosti a eh, začnu mluvit polsky svým rodným jazykem. Paní předsedkyně Svensonová, paní předsedkyně Robinsonová, paní předsedkyně Fonténová, Eh, vážení kolegové z Evropského parlamentu, vážení členové, dá, vážení poslanci, dámy a pánové. Toto je velmi důležitý den. Svět se změnil za těch sto let, kdy slavíme Mezinárodní den žen. Všichni víme, jak eh, perzekvovány ženy byly a jak jim byla upírána základní práva, ale to všechno se za posledních sto let významně změnilo a na to to samozřejmě musíme oslavit, ale nesmíme zapomínat na to, že i v celé řadě oblastí stále existuje velmi mnoho problémů. V celé řadě oblastí neexistuje spravedlnost a rovnost. Ze začátku ženy bojovaly za to, aby měly právo pracovat. Dnes bojují za to, aby měly eh, rovné příležitosti v práci, rovný plat. To samé se stalo v oblasti volebního práva. Ženy získaly volební právo eh, možná před stolety, možná před několika lety, ale přesto jsou diskriminovány eh, v různých politických otázkách. To je zcela zřejmé i v mé vlastní zemi. A já proto velmi eh, vítám to, že bychom zavedli eh, kvóty v Evropském parlamentu k tomu projednáváme eh, zákon. Já jsem na to velmi hrdý, protože toto téma od začátku podporuji. Eh, vidím tady několik kolegů z Polska, věřím, že oni potvrdí, že to byla opravdu dlouhá bitva, pokud jde o rovné zastoupení žen na volebních kandidátkách. Doufáme, že se ta situace tedy brzy zlepší. Dnešní eh, konference se nazývá Ženy v politice. My víme, že ženy v politice mohou pomoci zlepšit osud žen ve všech oblastech a to je velmi důležité. Ještě důležitější je však to, že mohou ovlivnit národní a evropskou legislativu takovým způsobem, který bude odrážet tak aby tato politika odrážela eh, opravdu naléhavé občanské potřeby. To je velmi citlivé téma. Naši občané mohou očekávat řešení, která pro ně budou lepší právě díky tomu, že se těchto témat ujaly ženy v politice. Máme mnoho takových příkladů. Rovnost v Evropské unii začala s římskými smlouvami, dnes je zakotvena nejen ve smlouvách, ale také v chartě základních práv. A dovolte, abych uvedl několik statistických údajů o současné situaci. Já jsem vedl polskou vládu. Měli jsme eh, 50 žen na nejvyšších místech, náměstkyně minister, ministrů, eh, náměstkyně ředitelů nejvyšších orgánů. To byla v polské historii, to byl v, historii, v polské historii rekord. Teď v mém kabinetu zde v Evropském parlamentu Eh, tento kabinet vede eh, žena. V eh, mém osobním kabinetu je 51% žen. žen. Evropský parlament zaměstnává téměř 60% žen. Ještě důležitější je to, že více než polovina lidí, kteří dodávají expertní znalosti, jsou ženy. To znamená, že tyto ženy přispívají velmi eh, důležitým rozhodnutím, která zde činíme. V parlamentu je 35 eh, poslankyň, to znamená něco nad třetinu. To ovšem také často záleží na eh, volebních pravidlech v jednotlivých členských státech. A já bych zde chtěl říci, že poslanci Evropského parlamentu jsou voleni ve svých domovských státech a já bych vás proto dnes chtěl vyzvat k tomu, abyste změnili své národní volební zákony tak, aby při dalších eh, volbách do Evropského parlamentu za tři roky, eh, abychom mohli přivítat 50 eh, poslankyň. To je velmi důležité. My jako poslanci Evropského parlamentu nemůžeme změnit eh, ten způsob, jakým se poslanci do Evropského parlamentu volí. Jak jsem řekl, více než 30 poslanců jsou ženy, pokud eh, jde o eh, zastoupení v nejvyšších parlamentních funkcích. Tam jsou ženy zastoupeny 40%, včetně předsednictva mezi kvestory a předsedy parlamentních výborů. To jsou nejdůležitější funkce v, Evropského, v Evropském parlamentu a více než 40 těchto funkcí zastávají ženy. Z tohoto hlediska je tu tedy velké zastoupení žen, eh, dokonce eh, více než jejich poměrné zastoupení mezi poslanci, protože těch je pouze tedy 35%, ale 40% žen zastává vysoké funkce. Přesto to nestačí a statistiky konec konců jsou jen čísla, která neříkají úplně všechno. Jsme na tom lépe než národní parlamenty v jednotlivých členských státech, ale ta čísla neznamenají všechno. Hmm Nesmíme zapomínat, že naším záměrem a naším cílem je zapojit aktivněji ženy do naší práce. To je naprosto nutné, pokud Evropa chce být klíčovým hráčem na celém světě. Pokud jde o řešení krizí, pokud jde o budoucnost, eh, nesmíme zapomínat, že ženy jsou matky a pokud chceme, aby byly aktivní také v politice. Musíme e, zavést pružnou pracovní dobu, částečný pracovní úvazek, e, péči o děti, tak e, aby tyto služby poskytovala každá velká společnost. Musíme také zajistit, aby se muži zapojovali do péče o malé děti. Velmi často se totiž stává, že otcové se chtějí starat o své děti, ale zkrátka nemají tu možnost. Naší povinností je zajistit, pokud tedy chceme eh, zachránit eh, Evropu před demografickou eh, katastrofou, musíme tedy zajistit, abychom do pracovního prostředí zavedli principy, které umožní Eh, rodičům oběma starat se o své děti. To je velmi důležitá práce. Také nemůžeme eh, pouze opakovat, že eh, žena nepracuje, protože tím, že se stará o dítě, pracuje, odvádí jeden z nejdůležitějších úkolů pro celou společnost. A další věc. Podniky před několika dny spolu se místo předsedkyní Evropské komise Redingovou eh, jsme vyslali výzvu evropským společnostem, aby významně zvýšili počet eh, žen, jejich zastoupení ve vedoucích funkcích společností. Podle výzkumu z toho společnosti budou těžit, ale budeme z toho těžit také my. I to je další úkol, kterým se musíme zabývat. U příležitosti z tého výročí Mezinárodního dne žen bych chtěl poblahopřát všem ženám za to, čeho jste za těch posledních sto let dosáhli. Chci vám také říci, a tím se obracím jak na ženy, tak na muže, že nás stále čekají velké výzvy. V Evropě stále neexistuje plná rovnoprávnost pořád eh, existuje velmi mnoho nerovnoprávnosti mimo Evropu. Nemůžeme spoléhat eh, jen na právníky, musíme všichni se zapojit ke splnění eh, tohoto cíle a u příležitosti tého, tohoto z tého výročí nemůžeme usnout na Vavřínek, musíme dále pracovat. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo Busku. Já bych eh, chtěla poděkovat jménem našeho výboru i všech eh, účastníků srdečně za tato úvodní slova dnešní konference která se koná při příležitosti z tého výročí Mezinárodního dne žen. Samozřejmě jsme před velkými výzvami, ale to nás nezastraší. My jsme přesvědčeni o tom, že společně se nám podaří dosáhnout dobrých výsledků. O tom jsem plně přesvědčena, takže ještě jednou srdečně děkuji, pane předsedo Busku. Nyní bych chtěla přivítat paní Mary Robinson. Jsem velmi potěšena tím, že je dnes mezi námi. Je to dřívější prezidentka Irska a vítám také paní Fontaine, eh, předcházející eh, předsedkyni Evropského parlamentu. Vítám samozřejmě také všechny poslankyně z národních parlamentů. Máme zde dokonce zástupkyně z parlamentů kandidátských zemí. Máme zde samozřejmě také poslance a poslankyně Evropského parlamentu, takže vítám všechny účastníky a velmi se těším na napínavou diskuzi, na zajímavou diskuzi, ke které budete moci přispět. Již dlouhá léta je tradicí se zde setkávat u příležitosti Mezinárodního dne žen jde o to, abychom si vyměnili zkušenosti, znalosti o osvědčených řešeních a také o tom, kde jsou potíže ve rovném postavení žen. Jak již řekl pan předseda Buzek, v tomto roce slavíme z té výročí Mezinárodního dne žen. Před sty lety byl tento svátek slaven poprvé a mám velmi silný pocit, že dnes bychom měli také vzpomínat na všechny ty ženy, které byly průkopnice tohoto svátku, které již před sto lety se zúčastnili eh, těchto příležitostí, které se eh, postarali o to, že eh, všechny otázky byly eh, posouvány předu, Tedy vyzývám k tomu, abychom si vzpomněli na všechny ty, které připravili půdu pro pokračování této práce dnes a domníváme se, že máme odpovědnost právě vůči těmto průkopnicím eh, ve smyslu pokračování v této práci. Světový den žen byl tedy před 100 lety slaven v Rakousku, Dánsku, Německu, Švýcarsku a sice 9. března 1911. Byly mnohé ženy, které se tenkrát zúčastnily těchto oslav. Šlo Přitom především o právo žen na práci, volební právo žen, právo na vzdělání a právo přebírat veřejné funkce. Šlo tedy o boj proti diskriminaci žen. Toto byly některé z otázek, které v tehdejší době byly aktuální. Sotva týden po tomto prvním svátku však došlo k tragické události. Více jak 140 pracovnic a dělnic zemřelo v tragické nehodě při požáru v New York City. Některé ženy, které přišly o život při této události, byly italky nebo židovské migrantky. A právě tyto ženy zemřely těsně po první oslavě Dne žen a tím se také celá jasně ukázali, jaké jsou pracovní a zákonné podmínky pro práci žen, to vedlo k tomu, že eh, Den žen se tak rozšířil po celém světě. Dnes eh, jsme si zvolili eh, téma ženy v politice. Toto je téma, které souvisí také s našimi vlastními zkušenostmi. Jde o naši každodenní práci v politice, v jednotlivých orgánech na národní úrovni, na evropské úrovni nebo také v mezinárodních organizacích organizacích. I když, tak jak pan předseda Buzek již řekl, jsme mohli zaznamenat mnohý pokrok. Přesto však si musíme uvědomit také to, že i nadále jsme před velkými výzvami, výzvami budoucnosti. I dnes existují nerovnosti, které vidíme i dnes, takže máme před sebou hodně práce. Já se domnívám, že je nutné se zamyslet o otázce rovnoprávnosti, která nepokračuje tak rychle, jak bych si to přála. Je to dlouhodobá práce, je to namáhavá práce a já se domnívám, že celé generace pracovaly na dosažení našich eh, předpokladů pro to, abychom sami mohli eh, si určovat eh, svůj život. Mé podmínky již byly zcela jiné než podmínky mé matky nebo babičky, takže dnes mohu zde pracovat zcela jinak, než jak tomu bylo v minulosti. Podíl žen v národních parlamentech a také v Evropském parlamentu vzrostl Zjistili jsme, že v posledních deseti nebo dvanácti letech podíl žen vzrostl asi 8 a když se podíváme na národní parlamenty, a asi o 5 v Evropském parlamentu. 35,2 to je podíl žen v dnešním Evropském parlamentu a zcela jistě je to dáno také eh, tím, že se snažíme o rovnovážné zastoupení a proto eh, právě v tomto parlamentu je situace tak vyvážená. Nejdůležitější pokroky však byly dosaženy především v době od roku 2004, tedy po roce 2004 jsme zjistili, že podíl žen Eh, stoupal eh, jen okrajově a kromě toho je možné také konstatovat, že v dnešní komisi je devět žen, což odpovídá 33% zastoupení což je zatím nejvyšší podíl žen, který kdy byl dosažen v eh, Evropské komisi. Ještě jednou bych chtěla připomenout, že některé kolegyně či kolegové si vzpomenou na to, že jsme byli skutečně četné ženy z národních parlamentů i ze strany evropských poslanců, kteří přispěli. Čili my jsme vyvíjeli veliký tlak také na národní parlamenty a vždy znovu jsme připomínali, že je nezbytné vybírat eh, do funkcí komisařů také ženy v té kampani od roku 2009, kterou jsme zahájili, jsme prosadili náš hlas a požadovali jsme, aby v komisi bylo zastoupeno více žen. Dnes tedy si vyslechneme příspěvek paní Mary Robinson, která má za sebou skutečně specifickou politickou kariérou. Byla prezidentkou ve své domovině v Irsku a pracovala také na mezinárodní úrovni. I tam hrála velmi důležitou eh, roli eh, jako vysoká komisařka pro lidská práva. Jsme velmi rádi, že mohla přijít dnes sem mezi nás. Dále si také vyslechneme zkušenosti paní eh, Fontaine, která byla prezidentkou Evropského parlamentu. Paní Nicole Fontaine také pracovala jako ministrině ve Francii. Poté zahájíme druhou část dnešního programu, ve kterém si vyslechneme zkušenosti z národních parlamentů. Vyslechneme si také zástupce Evropského parlamentu a jde o výměnu zkušeností, o zjištění zkušeností s nejlepšími metodami, které vedou k silnějšímu zastoupení žen v politickém životě. Jde skutečně o specifické zkušenosti žen, o zohlednění jejich schopností v politice. Domnívám se, že to bude skutečně obohacující konference. Vyslechneme si mnohé zkušenosti mnohé informace. A ještě než dám slovo hostům, chtěla bych uvést několik praktických organizačních informací. A sice Dostali jste formulář na svém místě, eh, který vám poslouží k požádání o řečnickou dobu. Dnešní konferenci tedy rozdělujeme do dvou částí. Ta první část se týká obecných otázek a druhá část dnešního programu se týká především zkušeností a osvědčených postupů. Pomocí tohoto formuláře, který máte na svém místě, můžete se nechat zapsat do diskuze a můžete také sdělit, které části chcete vystoupit. Také získáte tímto postupem možnost se vyjádřit v obou částech konference. Prosím však, abyste to také poznamenali na formuláři. Ještě bych chtěla připomenout, že každý řečník má tři minuty času, což nám umožní, eh, abychom se vyjádřili mnozí a mnohé. Ještě jednou vás všechny srdečně vítám a jsem velmi ráda, že nyní mohu předat slovo paní Mary Ribbonson bývalé prezidence Irska a vysoké komisařce pro lidská práva OSN. Je předsedkyní nadace Mary Robinson, která se zabývá klimatickými změnami. Vítám vás a předávám vám slovo. Děkuji paní předsedkyně, pane předsedo a vážení poslanci jak evropského, tak národních parlamentů, udělala na mě obrovský dojem ten, ta osobní výzva pana předsedy eh, Buska a také eh, vaše osobní vášeň, paní předsedkyně. Je pro mě velkou ctí, že jsem byla pozvána, abych zde přednesla hlavní příspěvek týkající se tématu, které nás všechny zajímá. Politické posílení a rovné zastoupení žen na všech úrovních Evropské unie. Když se rozhlédnu po sále, tak vidím, že je to také řada mužů z Evropského parlamentu i národních parlamentů a to je velmi důležité. Vaše podpora je důležitá. Rovné zastoupení a rovnost není jen otázka žen, je to téma i pro muže a to je velmi tedy dobře, že jste, zde, že jste zde. Dnešní konference je velmi důležitá, protože se koná o významného výročí, z tého výročí Mezinárodního dne žen. A mm, pro mě je tedy velkou ctí, že zde mohu hovořit eh, k tomuto stému výročí. Myslím, že to je i důvod, proč tady jsem. Jsem totiž skupinou tzv. starších, do které mě přizval pan Kofi Annan. A já jsem, myslím, tady velmi dobře kvalifikovaná na to, abych mohla hovořit eh, u tohoto významného historického eh, data. Dovolte, abych se podívala trošku také za hranice Evropy abychom se v následujících dnech pokusili najít, jak spojit se se všemi ženami a sestrami po celém světě. 8. března v loňském roce jsem se připojila ke stovkám žen a také některým mužům, kteří který mm, jsme procházeli jsme po Brooklynském mostu v New Yorku a tvořili jsme takový řetězec se spoustou dalších žen, které se sešly na mostech po celém světě. Tuto událost zorganizovala Zeynab Salby z organizace Women for Women International a celé řady dalších vládních i nevládních organizací. Bylo to, byl to takový eh, lidský řetěz, eh, který oslavoval eh, sesterství po celém světě. Já doufám, že poslanci Evropského parlamentu i národních parlamentů se najdou čas na to, aby se vydali na nějaký most příští úterý, aby se to také zaspívali. Stoleté výročí je období pro zamyšlení se nad minulostí a také nad eh, minulostí. V roce 1993 jsem měla velkou čest, že jsem mohla navštívit eh, Nový Zéland ve své oficiální funkci na oslavu toho, že Nový Zéland byla první země, která v roce 1893 přiznala ženám volební právo. Jsem velmi hrdá, že tuto legislativu eh, inicioval IR, John Balance z Ulster, ale hlavní motivace, hlavní iniciativa přišla od novozélandských žen, které na kolech sjeli eh, oba ostrovy a pozbírali podpisy na tuto kampaň. Tuto kampaň vnímali jako boj za to, aby se jim podařilo eh, něco udělat s přespřílišným pitím v zemi. Ale na začátku 20. století tento eh, boj eh, pokračoval. Ženy se snažily získat volební právo a později také právo kandidovat eh, do vládních funkcí do parlamentu. Tento boj nadále trvá. Ženy v Kuwaitu nezískaly volební právo do roku 2005 a v arabském regionu mají ženy nadále stížený přístup do volených funkcí. To se může změnit protože mnoho žen, zejména tedy mladých žen, vychází do ulic v arabských státech a v severní Africe navzdory nebezpečí, násilí, které jim hrozí a žádají eh, uznání svých lidských práv. Toto lidové hnutí, které se liší stát od státu, by mělo obrovský transformativní dopad, kdyby ženy měly možnost Eh, rovného zastoupení podle novýho, nového ústavního pořádku ve státech, jako je Tunisko, Egypt, Libye a další. Posílení žen je naprostým základem demokratického růstu v arabském světě. Ženy, které jsou zastoupeny v parlamentech, eh, přenáší pozornost na jiná témata, které muži přehlížejí, mění tím priority, věnují se tématům, které, které ostatní ignorují především věcem, které jsou často na okraji. Větší zastoupení eh, žen vede k, jim umožňuje teda lepší zastoupení, eh, lepší možnost reagovat a být se více odpovědní i ve věcech, jako jsou etnické, rasové a náboženské otázky. Poslanci Evropského parlamentu by měli pomoci mírovému přechodu k demokracii, které vedou mladí, mladé ženy a mladí muži v státech v arabském světě. A měli by se také vyjadřovat proti eh, násilím využívaným, užívanému, násilí užívanému k potlačení mírových eh, protestů. Například to, co vidíme dnes eh, v Libyi, je v zájmu nás všech, abychom eh, tyto mírové protesty podpořili. Bohužel v minulý týden v Paříži na konferenci jsem si eh, jsem musela tedy poznamenat, a teď cituji sama sebe. V evropských zemích je eh, značný trend jakési islamofobie, strachu z islamismu. Je nutné zahájit otevřenou diskuzi o fundamentalismu a jeho dopadu na ženy. Nesmíme mít islamistické feministky, stejně jako nemáme židovské nebo křesťanské feministky. Musíme respektovat naše vzájemné kulturní a historické podmínky. Já jsem si jistá, že Evropský parlament a především tedy jeho eh, ženské poslankyně mohou ukázat eh, arabskému světu, jakým způsobem toto lze řešit. Za poměrně krátkou dobu došlo k významným změnám. Já sama jsem viděla, jaký dopad na transformaci má změna postavení žen. A viděla jsem to tady především ve dvou státech, ve Rwandě a v Liberii. Po genocidě v roce 1994 jsem byla první mm, nejvyšší představitelkou státu, která zemi navštívila. A vrátila jsem se tam v roce 1995 eh, abych eh, toto téma, to utrpení rwandského lidu zdůraznila na půdě OSN ta genocida byla strašlivá, kostely byly plné lidských kostí, byly tam tedy oblečení a zbytky těl malých dětí. Před eh, celou řadou kostelů eh, ovšem rašily nádherně rozkvetlé keře eh, v plných barvách a s nádhernou vůní jeden, jeden z těch místních organizací mi vysvětlila, že to je proto, že ta půda je tam prosáklá jedním z nejlepších, nejlepších hnojiv, lidskou krví. Do Rwandy jsem se vrátila po třetí, e, zase jako prezidentka, to bylo necelé tři roky po té genocidě v březnu 1997. Tedy jsem se účastnila celoevropské konference žen, kterou zúraz, z, organizovali především vdovy, které přežily toto trauma. Tato konference vedla Rwandu na e, cestě závazku posílení žen v jehož rámci se ženy začaly účastnit veřejného života na všech úrovních a ty výsledky jsou pro Rwandu eh, velmi pozitivní. Rwanda má největší zastoupení žen v parlamentu na celém světě. Svým způsobem ty keře rozkvetly znovu. Transformace Liberie začala eh, ženskými aktivistkami, které eh, jaksi byly netrpělivé z toho, jak pomalu probíhají jednání mužských vyjednavačů na obou stranách. Ehm, ženy eh, tedy mm, tyto vyjednávače, mužské vyjednávače se a uzavřeli je na tom vyjednávacím místě a nutili je, aby dosáhly dohody. To by bylo vidět velmi hezky v dokumentárním eh, filmu, aby Disneyové eh, zažeňte ďábla modlibou zpět do pekla. Po Eh, volbách v roce 2005 eh, se stala mm, Ellen Johnson Sirleafová první ženskou prezidentkou afrického státu. Mezinárodní konference eh, v Liberii, která se konala 8. až 9. března 2009 a kterou spolu prezidentky Liberie a Finska, oslavila tento pokrok. Také vytvořila centrum NG Brooksové pro posílení žen, které má pokračovat v této práci. Michelle Bachelet, výkonná ředitelka nedávno ustanoveného orgánu OSN ženy, eh, si vybrala Monrovii jako návš- místo návštěvy svého prvního dne ve funkci a tím uznala tedy roli, kterou Liberie sehrála. Tím se dostává k něčemu, co jsem nedávno podepsala spolu s Kofi Ananem, Jimem Kátrem a Grasou Mašel. Jako členové skupiny starších chceme znovu opakovat význam podpory eh, vedení žen a zdůraznit nutnou potřebu chránit lidská práva žen. Vítáme, že v dnešní době stále více žen eh, vede či zastává politické funkce na celém světě. Ale pro miliony žen a dívek eh, není co oslavovat jejich situace je často velmi eh, strašná. Jsou obětí systematické diskriminace, chudoby a násilí. Vymy, ženy jsou především tedy eh, zranitelné ve situacích eh, konfliktu a narůstá výskyt HIV a AIDS. Dospívající dívky jsou především tedy zranitelné, ačkoliv mají tak důležitou roli pro zdravé fungování budoucí společnosti. Bohužel tato situace se hned tak nezmění, ale já vím, že eh, tento týden v Libérii na oslavě Mezinárodního dne lidských práv se o tom bude znovu mluvit. Takže to, tím se dostávám k roli žen v politice v evropských zemích. Eh, velmi vítáme, že se velmi změnila legislativa, máme klíčové rozsudky Evropského soudního dvora a národních eh, soudů. Velmi také vítám a chci pochválit práci Výbor pro ženská práva a rovnosti pohlaví. Eh, Zpráva o rovnosti mezi muži a ženami v Evropské unii eh, hovoří o celé řadě iniciativách. Týká se to také plánu pro rovnost mezi muži a ženami na období 2006 až 2010 této zprávě se objevuje 26 bodů. 14, těch prvních 14 dní se týká zaměstnanosti a rovnosti v zaměstnání a platech. 15. bod je ovšem trošku slabý. Zde cituji. Vítáme e, úsilí na evropské úrovni ke zvýšení zastoupení žen v politice. Jsme zastánci většího zastoupení žen ve všech evropských institucích především ve vedoucích funkcích. Zdůrazňujeme ovšem, že další úsilí je nutné na úrovni, na úrovni regionální, národní a e, místní. V této zprávě se hovoří o tom, že pouze ve třech procentech významných společností jsou ženy ve vedoucí pozici. Hovoří se zde také o zranitelných skupinách žen, především ženách invalidních a ženách romských. Já, když jsem si čet, tu zprávu četla, tak jsem měla pocit, že se to zaměřuje tedy na všechny hlavní téma. Tato zpráva byla přijeta 22 hlasy a mm, já tedy vím, že o této zprávě se bude hlasovat na plenárním zasedání příští týden. Dovolte, abych eh, tu roli žen schrnula tím, že se odkážu na citát z Národního demokratického institutu z jejich zprávy. Tato zpráva eh, schrnuje případové studie z celého eh, světa a říká toto. Zastoupení žen v politice posouvá, pomáhá mm, zvýšit rovnost pohlaví a zaměřuje se na politická témata, která jsou, která nabízí skutečné eh, řešení. Je tu eh, významná, máme významné doklady pro to, že ženy zvolené do volených eh, úřadů přispívají ke zlepšení kvality života, protože si volí priority, jako jsou rodina, ženy, etnické a rasové menšiny. Ženy zvolené do vedoucích funkcí zlepšují životní standardy v dané zemi eh, jsou zřejmé pozitivní dopady na vzdělání, infrastrukturu a zdraví. Zastoupení žen v politice eh, také eh, zvyšuje mm, zaměření se na lidé, kteří stojí na okraji společnosti. Ženy často mm, pracují více mm, v týmech a méně hierarchicky. Také jsou schopné se dohodnout eh, napříč eh, politickými skupinami. Ženy vnímají vládu jako nástroj, který má pomoci menšiným menšinovým skupinám, zabývají se, eh, vidí tedy vládu jako nástroj, který má pomoct řešit problémy na místní úrovni. Eh, ženy jsou eh, hluboce angažovány v otázce budování míru a řešení konfliktů. Eh, ženy často zastávají spíše stabilizaci a obnovu jako prevenci budoucích konfliktů. Pokud chceme dosáhnout stanovených rozvojových cílů a vybudovat silné demokracie, musíme podpořit větší zastoupení žen jako politických vůdců na všech úrovních. z tohoto důvodu mě trošku um, trápí zastoupení žen na politické úrovni eh, v Evropě. To, co řekl eh, pan předseda Buzek, mi připadalo trošku optimistické. V deseti stát, členských státech EU je zastoupení žen v národních parlamentech 27 ve Švédsku je to 45 v celé řadě států, včetně Irska 23, ale ve dvou zemích je to méně než 10 Zkrátka je evidentní, že tento závazek není dostatečný ženy nemají dostatečné prostředky, nemají finanční prostředky, mají rodinné závadky, závazky, žijí v kultuře, která jaksi preferuje dominanci mužů. Ehm, rozhodnutí ehm, poslankyň Licie Ronzulové a Rašidy Datyové, eh, které se objevilo v médiích, jasně ukazuje, že ženy eh, mají velké překážky, pokud se chtějí účastnit politického života a zároveň mít eh, rodinu. Jak tedy tyto překážky odstranit a překonat? Jsme my v Evropě opravdu připraveni, abychom tyto překážky překonali eh, během deseti let? Naši, jsou, jsou naše zemi, země připraveny na to, aby zavedly kvóty na místních a parlamentních eh, volbách. Jsou evropské i národní vlády připraveny na to, aby vyčlenily finanční prostředky na zvýšení kvalifikace žen a eh, pomohly jim tedy účastnit se eh, politiky. Jsou národní parlamenty připraveny na to, aby změnily postupy, které by umožnily, že nám lépe dosáhnout té rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem? jsou politické strany připraveny změnit své způsoby tak, aby přitáhly více žen? Jsou ženy sami o sobě připraveni přijmout tuto zodpovědnost a eh, pomoci Evropské unii eh, překonat tuto eh, mezeru v demokracii? To jsou jen některé otázky, které si při tomto stém výročí musíme klást. Evropě by velice prospěla energie a vhled většího počtu žen, které by se účastnily práce Evropského parlamentu i národních parlamentů. Musíme být optimističtí, ale musíme být i realističtí. V roce 2008 eh, Komise pro rovnost a lidská práva mm, ve Spojeném království publikovala zprávu, eh, ve které, ze které bych chtěla tedy něco citovat. Hlemíždě bude trvat 212 let, než eh, se proleze kolem velké čínské zdi, což je jen o málo delší než 200 let eh, období potřebné pro to, aby byly ženy eh, rovně zastoupeny v parlamentech. Potřebujeme, aby ta změna byla rychlejší. 200 let je příliš dlouho. Děkuji vám. Srdečně vám děkuji, paní Robinson. A nyní bych chtěla rovnou dát slovo paní Nicole Fontaine, prosím. Jsem velmi potěšena, paní předsedkyně, že jste si přála, abych se připojila k tomuto zasedání, při kterém eh, oslavujeme sté výročí eh, prvního Mezinárodního dne žen. Při této přítosti také mohu eh, pohovořit o tom, čeho bylo dosaženo především tedy v oblasti rovného postavení e, mužů a žen v politickém rozhodování. To je vaše hlavní téma. Chtěla bych e, vás e, také pochválit eh, za to, že jste eh, při této příležitosti eh, pozvala také zástupce národních parlamentů. 23 let práce v tomto parlamentu mi umožnilo uvědomit si silněji roli národních parlamentů ve spojení s Evropským parlamentem při prosazování evropské demokracie a uzavírání demokratického deficitu. Když jsem byla viceprezidentkou parlamentu, parlamentu a měla jsem na starosti eh, vztahy s národními parlamenty, jsem učinila vše pro toto propojení a proto vás dnes také zde velmi srdečně zdravím. Má první poznámka se týká především odhodlanosti, která vždy byla projevována v evropských institucích ve smyslu boje proti diskriminaci žen. Nejde jenom o otázku rovného postavení a spravedlnosti, ale také proto, že je to otázka, která je úzce spojena s fungováním demokracie, touto základní hodnotou evropské konstrukce v eh, našich organizacích. Šlo tedy udržet při životě základní eh, zásadu římských eh, smluv, které však byly spochybňovány eh, v členských státech. Chtěla bych přivítat podnět Evropské komise a také intenzivní práci Evropského parlamentu, především v výboru pro práva žen, který vznikl v roce 1984 a ve kterém jsem rovněž pracovala. E, výrazný pokrok byl a je i nadále realizován právě díky této e, stále činnosti. Není pochyb o tom že i zpráva z vlastního podnětu paní Pietikainen o ženách v politice dosvědčí o nové dynamice eh, v mobilizaci, která je nezbytná, protože dnes můžeme konstatovat, že skutečně bylo dosaženo určitého pokroku, ale bilance je skutečně uměrněná. Takže před námi je ještě dlouhá eh, část cesty. E, při této přitosti si dovolím předložit také několik návrhů. Chtěla bych e, tedy především, aby Evropský parlament byl i nadále vzorem, tedy takovým želízkem v ohni při tomto boji. E, co se týče poměru v počtu poslanců a poslankyň máme dnes 35,2 žen, což je mnohem více než v národních parlamentech. Co se týče zastoupení ve funkcích, tedy v hlavních orgánech, jako jsou orgány vícepředsedů, kvestorů, předsedů výborů, však je ještě před námi hodně politické práce v politických skupinách. Když jsem v červenci 90 99 byla zvolena eh, do funkce předsedkyně Evropského parlamentu, jsem velmi litovala toho, že bylo nutné počkat 20 let po zvolení paní Simon Weil, než se další žena dostala do této funkce a doufám, že nebude trvat tak dlouho, než bude zvolena další předsedkyně Evropského parlamentu. Když se v tomto sále hovoří o velikých sociálních otázkách nebo o velmi citlivých problémech společnosti, společnosti, tak Evropský parlament musí skutečně bdít trvale a in, in eh, konzistentně nad stabilizací toho, co, již bylo probojováno. V Evropském parlamentu však není možné pracovat eh, osamoceně. I národní eh, vlády v členských státech a politické strany musí přispět. Víme, že velmi často se kontroverzně diskutuje o kvótách. Přesto však jsme také viděli, že na základě eh, pravidel bylo možné pozitivně vyvinout situaci v rovném zastoupení mužů a žen. Tak se to projevilo také na základě francouzského zákona za roku 2000 o paritním zastoupení eh, mužů a žen. Projevilo se to jak při volbách regionálních, komunálních, národních i evropských. Dnes můžeme konstatovat, že tak byla zahájena určitá tichá revoluce, mm, především na lokální úrovni, která je blízko občanů. I když v realitě zastoupení žen v městských zastupitelstvech dosahuje pouze 35 i když eh, kandidátky jsou především vedeny muži, i když v parlamentních volbách eh, politické strany spíše zaplatí sankci, než aby dodržovali paritu, je bilance globálně pozitivní. Je nutné jít touto cestou, která nám dodává další odvahy. Právě národní vlády by se měly snažit vymyslet mnohé další nástroje, které by vedly ženy k tomu, aby se angažovaly v politice. V některých našich zemích a také v mé zemi bohužel politici, muži ztratili na věrohodnosti. A proto je absolutně nezbytné eh, dodat politice eh, v očích eh, občanů a občanek více důstojnosti. Dovolte, abych se nyní obrátila na ženy samotné. V politickém světě, jako všude jinde, také musí žena prokázat své schopnosti. Je odsouzená, mohu-li to takto říci, k tomu, aby byla vytrvalá, aby byla skutečně výjimečná, ale o tom ona ví a je to pro ní také stimulující. Musí nejenom zůstat ženou, ale nesmí se bát se prosazovat a nesmí jenom čekat, že ji někdo někde vyzvedne. Žena, která se dostane do politické funkce, však musí být velmi bdělá stát ženou, která bude sloužit jako alibi protože tak by byla využita jenom její schopnost svůdnosti v určitém okamžiku. Eh, dostává se do velmi zranitelného postavení. Solidarita žen je podstatná. To se říká velmi málo kdy. Já jsem v tomto Evropském parlamentu tuto solidaritu prožívala především při volbě do funkce předsedkyně. Pan předseda Buzek již řekl, že ženy mohou přispět ke zlepšení postavení žen v každodenním životě. Chtěla bych na závěr eh, říci eh, něco ze zkušeností v našich zem, naší země. V roce 1974 70% francouzů říkalo, že by nechtělo mít ženu prezidentku republiky. Dnes však eh, to je, se změnilo. Již 90% občanů by akceptovalo prezidentku bez jakéhokoliv jakýchkoliv problémů. Tedy bylo by to jako v Německu na úrovni kancléřství ve Finsku, Litvě nebo Irsku. E, takováto výrazná evoluce v myšlení nám dodává naděje. Tuto naději musíme doprovázet, posilovat a domnívám se, že Evropský parlament i výbor pro práva žen přispějí podstatně k této záležitosti. Přeji krásný den oslav Mezinárodního dne žen a přeji hodně úspěchů všem ženám, které na celém světě prokazují skutečně velikou odvahu ve své práci. Děkuji vám. Stort tack eh, Mrs Robinson, stort tack Eh, chci velmi poděkovat eh, paní Robinsonové a paní Fonténové. Myslím, že jsme si tak udělali velmi hezký obrázek, jak o tom, k jakému pokroku došlo v oblasti eh, práv žen, ale také jaké výzvy před námi ještě stojí. chci vám poděkovat za to, že jste eh, tyto otázky vytých, vypíchla paní eh, prezidentko Robinsonová, ty otázky, které se týkaly toho, zda Evropa do deseti let bude schopná eh, zajistit rovnoprávnost pohlaví v politice a také v dalších oblastech. Jsou to otázky, o kterých dnes budeme muset hovořit. chci také poděkovat paní Fontenové za to, že zmínila ženskou solidaritu. Tam, kde ženy eh, zastávají vedoucí funkci, je potřeba, abychom eh, takové ženy podporovali, abychom se navzájem podporovali to, že ženy přijímají větší odpovědnost, je důležité, ale musí také cítit, eh, že mají podporu při plnění těchto úkolů. ženy by se neměly stávat eh, nějakým alibi. To byly velmi zajímavé myšlenky. Děkuji vám oběma za vaše příspěvky a za vaši účast na dnešní konferenci. A Teď je tedy čas na to, abychom otevřeli prostor pro diskuzi. Chtěla bych vám jen připomenout, že máme tři minuty na vystoupení. Chceme totiž dát prostor maximálnímu počtu e, účastníků této diskuse. Jako první se hlásí paní Ilda Figurejdo ze Evropského parlamentu. Prosím, paní Figurejdo, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych pozdravit všechny ženy, které jsou zde přítomné, a rovněž také ženy celé Evropské unii a rovněž ženy obecně, zejména ty, které v těchto momentech trpí. Trpí ve svých zemích, protože jsou oběťmi diskriminace, protože bojují za svobodu, Například jak se tomu nyní děje v celé řadě zemí, ale také trpí proto, protože jsou oběti války, protože bojují za mír. Chtěla bych tedy speciálně pozdravit veškeré ženy, které stále ještě trpí, které stále ještě bojují a které stále ještě jsou velmi vzdálené od toho, aby dosáhly rovnost práv a příležitostí a aby mohli realizovat svůj vlastní životní projekt, aby se mohli realizovat jakožto lidská stvoření, aby mohli užívat veškerých výdobytků civilizace. Je jasné, že nyní máme tedy za sebou 100 let oslav Mezinárodního dne žen a během těchto 100 let bylo vydobyto hodně. Dosáhli jsme velkých pokroků, zejména v naší části světa. Máme ženy v politické životě, ale jejich stále příliš málo. V parlamentu zde máme asi 35 žen, ale v našich národních parlamentech, v mnohých, jsme velice vzdáleni, abychom dosáhli cíle odpovídajícího procentního zastoupení žen. A ono tomu není tak pouze v parlamentech, je tomu také ve vládách, ale také na komunální úrovni. A myslím si, že tam mě osobně to vadí nejvíc, protože zde jsou ženy tak blízko svým domovům e, a přesto se tedy nedo, nedokážou mít přístup k lokálnímu zastoupení, k lokální vládě. Já si myslím, že na to bychom se měli soustředit. Měli bychom podnětit e, účast žen právě na zastoupení lokálním v komunálních zastupitelstvech aby také mohli se podílet na rozhodovacích procesech právě na regionální úrovni, tam, kde žijí, tam, kde bydlí. A pak bych chtěla upozornit na několik eh, kroků zpět, které zažíváme to negativní vývoj. Samozřejmě víme, že hospodářská a finanční krize se vždy negativně odráží do života žen. Vidíme, jak zde narůstá chudoba, nerovnost, vidíme, že ženy mají čím dál tím horší přístup k zaměstnanosti. Víme dobře, že dochází k sociálním škrtu v oblasti veřejných služeb, vzdělávání, zdraví. Škrtá se i v oblasti podpory rodin a žen. A zde pravděpodobně budeme čelit vývoji, že ženy budou i z tohoto důvodu čím čím dál tím méně zapojené do politického života. Já si myslím, my, jakožto političtí reprezentanti, jakožto ženy i muži, my všichni, bychom měli mít tento požadavek, měli bychom požadovat rovnost mezi muži a ženami, měli bychom požadovat solidaritu. Protože chceme, aby příští generace, ti, kdo přijdou po nás, mohli říci, že my jsme pozitivně přispěli pro změnu ve životě žen. Děkuji. Děkuji, paní Figueiredu. Další řečnice je z řeckého parlamentu, paní Maria Koliacarora. Prosím, máte slovo. Děkuji. Já bych se chtěla připojit svými úvahami k tomu, co již bylo řečeno. Zde v Evropském parlamentu jsme se již několikrát účastnili podobných konferencí a já dnes zastupuji svou zemi společně s ostatními kolegyněmi a kolegy. Milé kolegyně, milí kolegové, v mé zemi ženy bojují za došeření rovnoprávnosti chtějí být rovnoprávní s muži. Například je to v oblasti politických práv a jejich výkonu, ale také výkonu moci. My požadujeme, aby byla práva žen vnímána. A děláme to e, ve světle velice silného institucionálního systému, který nám dává možnost dosáhnout eh, rovnoprávnosti žen v rámci vykonávání politických úřadů. Například se jedná o stanovení kmot ve prospěch žen v celé řadě politických oblastí. Ráda bych poukázovala na zákon zákon z roku 2000, který stanovuje, že ženy mají být rovnoprávně zastoupeny ve veřejné službě, také v rozhodovacích grémiích a rovněž ve veřejné správě. Pak existuje další zákon, který je z roku 2008, který stanovuje, že kandidáti za jednotlivé strany se musí se stávat alespoň ze třetiny žen. I přes tyto zákony a jejich ustanovení a i přesto, že se realizují, zjišťujeme, že ženy v rozhodujících pozicích jsou stále ještě nedostatečně zastoupeny. A zejména v současném parlamentu zjišťujeme, že pouze 52 žen v tomto parlamentu působí jakožto poslankyně a celkový počet poslanců je 300. Toto číslo tedy vyjádřeno v procentech znamená 17,3 žen, což je procento, které je mnohem nižší než v parlamentu, který vzešel z předešlých voleb. Co se týče poměru ženských a mužských poslanců, tak jsme v roce 2004 měli 16 v roce 20, 90, 1996 jsme měli 6,3 a proto tedy musím říct, že zastavenávám pozitivní vývoj s ohledem na tato čísla z 22 eh, poslanců v Evropském parlamentu máme 3,8 žen, což je mnohem více než eh, v parlamentu, který byl mm, v minulém volebním období. Co se týče voleb, měli jsme volby v listopadu 2010. Z tisíce starostů máme asi pouze 15 žen. To jsou asi 3%, když to srovnáme s volbami, které proběhly v roce 2006. A navíc u těch posledních voleb v roce 2010, promiňte, říká řečnice, musím se obravit, čísla, ta 3%, které jsem právě citovala, se týká voleb roku 2006. V roce 2010 eh, bylo zvoleno 9 nových starost, starostek, ale v provinciích a na dalších regionálních úřovních veřejné zprávy nemáme žádné ženy. Nemáme například žádné ženy v pozici prefekta. Celkově zjišťujeme, že procento žen v úřadech, ve veřejných úřadech, úřadech veřejné zprávy je 17 Zjišťujeme tedy, že toto téma v naší země, rozhod, zemi rozhodně má politický rozměr a je třeba to propojit se všemi snahami, snahami které se zavádějí s cílem mít větší účast žen i v politice. Důležité je, aby došlo ke zlepšení klimatu, abychom povzbuzovali ženy, aby se ujímali takovýchto úřadů. I řečtí občané musí být osloveni. I oni musí přispět k tomu, abychom měli více žen na lokální, regionální a národní úrovni, více žen v politických úřadech. Právě jsem zde načetla opatření v zákonech, ale chci říct, že rovnoprávnost žen v politice by tedy měla být dosažena, máme to na papíře, ale v praxi zjišťujeme, že v celé řadě důležitých oblastí veřejného života v Řecku, vzdělávání, pracovní místa, jsou ženy i nadále nedostatečně zastoupeny. Ne. Souvisí to s tím, že současní zástupci se jaksi drží svých zájmů a oni brání tomu, aby ženy přejímaly um, podobné úkoly. A myslím si, že to velice silně souvisí i s tématem, o kterém jsme dne v rámci této konference v Evropském parlamentu diskutovali. Já bych zde mohla dnes ještě celou řadu úvah, eh, například hospodářská krize, kterou samozřejmě prožíváme i v mé zemi. To je krize, která přesně dopadá zejména na ženy. Mnoho nezaměstnaných v Řecku jsou ženy, i mladé ženy, vědkyně. A Současné okolnosti jasně ukazují, že třeba přistoupit k rozhodnutím, které povedou k rovnoprávnému modelu a které budou směřovat k tomu, aby byla realizována zásada rovnoprávnosti mužů a žen, a to ve veškerých oblastech veřejného života v mé zemi. Děkuji. Ano, děkuji vám. Paní Moran Šatlí má slovo, je poslankyní Evropského parlamentu a za více předsedkyní výboru pro práva žen a rovnoprávnost. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji za to, že jste zorganizovala toto setkání a děkuji také panu předsedovi Evropského parlamentu, že eh, přišel sem do, na tribunu eh, v tomto sále a tím také podnítil náš boj. Eh, první bod, o kterém bych chtěla hovořit, je otázka toho, že náš boj je kolektivní, je to boj dnešní doby. Nejde o levici nebo pravici, není to boj mužů proti ženám nebo obráceně. Je to boj, který musíme vést všichni dohromady. Jaká společnost by mohla opominout eh, a nevyužít 50 své energie, své eh, inteligence, ale přesto takový je je svět, ve kterém dnes žijeme. To je první věc, kterou si musíme všichni uvědomit, protože to je otázka, která stojí před námi všemi. Podívejme se na to, kolik států a rodin se snaží vzdělávat eh, dívky a chlapce rovnoprávně. A pak se podívejme po několika letech eh, jejich kariéry, jaký rozdíl se projevuje projevuje, eh, přičemž investice eh, do jejich kvalifikace vlastně eh, nebyly využity. Je tedy nutné všeobecně zmobilizovat všechny síly a zde se obracím na všechny kolegyně v našem výboru, aby neakceptovali žádné překážky. My všechny musíme bojovat jedním směrem. Samozřejmě nedá se postupovat rychle. To musím přiznat. My bychom chtěli, aby tento výbor již nebyl jakýmsi přídavkem v parlamentu, aby to byl výbor respektován všemi. A možná, že bychom také jednoho dne již nemuseli potřebovat takovýto výbor. Dále jsem chtěla také pohovořit o tom, že bych byla velmi ráda, kdyby ženy na základě svých schopností schopností se mohli dostat do eh, stejného postavení s muži v naší společnosti. Zdálo se o, mi o tom, snila jsem o tom a e, řekla jsem si, že všechny politické kvóty e, nejsou eh, tak dobré. Eh, myslím si ale dnes, že bez kvót se nám nepodaří toto prosadit. A proto jsem si velmi vážila toho, co říkal pan předseda Buzek, že Evropa musí posílit a urychlit eh, postup členských států tímto směrem. Tak, jak také řekla naše řecká kolegyně, tak, aby ženy mohly pokročit učit eh, ve své společnosti, aby se dostali eh, do stejného postavení jako muži. Dělám si však eh, také určité obavy. Nicole Fonton o tom hovořila. Politické strany spíše zaplatí sankce, než aby pustili ženy do hlavních funkcí. Bojí se žen? Eh, bojí se toho, že by byly tak dobré jako paní Robinson. Musíme na tomto bojovat eh, klidně všechny, ale musíme být také účinné. Budoucnost nás všech, mužů i žen v Evropě, závisí na našem přesvědčení a na naší dynamice. Když vidím teritoriální reformy, které nezohledňují eh, míst, místo žen v těchto reformách, eh, tak mám eh, velké obavy. Dále bych se však chtěla zmínit o tom, co se ukázalo před několika dny. Byl to výsledek eh, analýzy veřejného mínění, kde se zjistilo, že v případě krize krize 20 eh, mužů se domnívá, že by oni měli mít v krizových situacích možnost pracovat. A to nám ukazuje, jak dlouhá je ještě cesta před námi tak, abychom prosadili místo pro ženy nejenom v politice, ale také v pracovním životě. Dnes dopoledne hovoříme o ženách v politice, ale musíme si uvědomit to, že to je pouze jenom špička eh, ledovce. Za námi eh, je veliká oblast žen v pracovním životě. Tyto ženy nesmí být eh, předmětem diskriminujících podmínek eh, v práci eh, a ve společnosti. Závěrem bych chtěla ještě se zeptat, kolik času máme ještě před námi, kdy budeme akceptovat to, že ženy mají nižší eh, platy a mzdy než eh, muži ve stejném postavení. Jak dlouho ještě v našich společnostech eh, budeme akceptovat to, že ženy dosáhnou stejného platu za pět let, přičemž muži eh, dosáhnou stejného platu za čtyři roky. To se týká mnohých žen. Žijeme ve společnosti, která toto všechno akceptuje. A já se domnívám, že před námi je skutečně obrovská práce, paní předsedkyně, a chtěla bych také navrhnout, abychom v určitých členských eh, státech eh, mohli eh, pracovat na této otázce jako otázce evropské. Děkuji. Děkuji. Dále paní Šimenez. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Jako poslankyně parlamentu a výboru pro občanská práva a svobody je mi velkou ctí, že mohu slavit tento eh, den. Ve dnech, jako je tento, je zřejmé, že bychom se měli zamyslet nad minulostí a vzpomněli si na to, kdy v New Yorku 15 tisíc eh, žen v New Yorku vyrazilo do ulic, aby bojovalo za lepší pracovní podmínky a lepší plat. Od té doby jsme dosáhli obrovského pokroku. Sufražetky možná vypadají jako e, historická událost, ale celá řada z nás se dnes potýká s podobnými problémy. Řešíme to samé, co před 100 lety. Celá řada žen vydělává menší mzdu za stejnou práci jako muži. tam, kde my chceme hovořit o rovnosti mezi, mezi muži a ženami, tak toto musíme vyřešit. Již to zde zaznělo. Politická účast žen je stále nedostatečná. My nechceme nic zadarmo, ale také nesmíme dovolit, aby, nám, aby se nám bránilo eh, v tom, abychom získali něco, co si zasloužíme. Ať už je to ze strachu nebo z předsudku, že ženy nedokáží si zorganizovat pracovní a rodinný život. My nechceme eh, činit oběti, eh, nechceme obětovat naši rodinu, ale na celém světě jsou miliony žen, které jsou považovány za jaksi méně cené a upírají se jim tyto příležitosti. Já bych v tuto chvíli chtěla veřejně odsoudit eh, zacházení s ženami v islámských státech, kde je diskriminace žen realitou, kterou zkrátka nelze pochopit. Já se stavím proti Eh, zacházení s ženami v těchto státech. Jak můžeme zůstat nestraní proti případům, kdy se na ženy a mladé dívky eh, vylívá kyselina za to, že například jdou do školy? Jak paní Robinsonová řekla, nastává nová revoluce v severní Africe. A je pravda, že ženy sehrávají velmi důležitou roli. My v Evropě musíme tyto ženy podpořit. Je důležité, abychom sehráli roli při ochraně mladých dívek, které žijí v Evropě a které chtějí být jako my, které chtějí v rámci svých vlastních eh, rodin, kterým, kterým jejich vlastní rodiny brání v tom, aby eh, usilovali o to, co máme my. Nebude nám k tomu stačit jeden den, bude to trvat celá léta. Ale mě dělá no, především tedy obavy jedna věc, a to je rodinné násilí, o kterém se zde zatím nehovořilo eh, rodinné násilí pro tento parlament není dostatečnou mm, prioritou. Je nutné zajistit lepší ochranu obětem a já doufám, že eh, vedení tohoto parlamentu konečně jak se prozří. To je jedna z mých priorit, kterými, se chci zabývat. Já bojuji za jednotnou Evropu, eh, která má sdílené hodnoty, kterým je svoboda a důstojnost. Děkuji. Děkuji vám, paní Lambert, poslankyni Evropského parlamentu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla poděkovat eh, panelistům za eh, jejich příspěvky, za jejich sdělení. Především bych ovšem chtěla mm, popřát šťastné výročí, šťastného 8. března všem ženám a dívkám na celém světě. Všichni víme, že oběhlo 100 let od prvního Mezinárodního dne žen. Je to 100 let úsilí, boje, pokroku, ale všichni jsme se tohoto boje účastnili a všichni si teď můžeme užívat eh, těch eh, výsledků, úspěchů i neúspěchů. Muži i ženy k tomuto boji přispěli. Já se domnívám, že Eh, rovnost pohlaví není jen otázkou sociální spravedlnosti, je to spíše nástroj pokroku a účinnosti. Je to způsob, jak dosáhnout jednotné Evropy, která je spravedlivá ke všem svým občanům. Velmi pozorně jsem si vyslechla příspěvky kolegů, kteří hovořili o negativním vlivu hospodářské a finanční krize na postavení žen, na situaci žen. Je to pravda, chudoba e, je stále více záležitostí žen. Imigrace je čím dál více otázkou žen. Diskriminace na pracovním trhu se prohlubuje, diskriminace ve společnosti se prohlubuje pokud eh, opravdu toužíme po Evropě, jak eh, pokud opravdu chceme, Evrop, mm, aby tady Evropa eh, jak se mm, šlápla na plyn, tak my zde v Evropském parlamentu musíme vyslat velmi jasný signál. V roce 2009 vstoupila v platnost nová smlouva, Lisabonská smlouva. Podle této smlouvy máme právo iniciovat eh, nové právní normy. Hovořím zde především o iniciativě občanů. 27 členských států má nyní tuto možnost. Zorganizujme tedy kampaně po celé Evropě. Přibližme ženy středu dění. Paní Fonténová hovořila o solidaritě. Ta je také nesmírně důležitá. Potřebujeme svést dohromady co nejvíce žen a také mužů. Zorganizujme tedy kampaně, které nám umožní sebrat podpisy a prosadit kvóty. Paní Robinsonová, já totiž nevěřím, že všude v Evropě eh, jsou si všichni opravdu plně vědomi významu eh, účasti žen na politickém životě. Ačkoliv eh, říkáme, že 90% mužů ve Francii věří, že eh, ženy v politice hrají důležitou úlohu, to zkrátka podle mého názoru nestačí. Ukažme, že tyto statistiky eh, jsou opravdu odrazem reality. Začneme tím, že se sbíráme podpisy prostřednictvím občanských iniciativ a zasaďme se o to, aby tyto kvóty byly zavedeny. Ta druhá polovina společnosti, to jsme my, ženy, a tato polovina musí být zastoupena v politice. Nechceme eh, do politiky vstupovat jen proto, abychom získávali funkce a volená místa. Jsme tu proto, že máme na celou řadu problémů naší společnosti lepší odpovědi. Děkuji. Eh, tak, ok. Ano, děkuji vám. Paní Gomez má slovo, poslankyně Evropského parlamentu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych pozdravit panelisty a zeměna paní Nicole Fontany a Mary Robinson, protože mnozí z nás mysleli, že ona by mohla být, být kandidátkou na evropské předsednictví. V roce 2009 se to nestalo, ale možná se tomu tak stane v budoucnosti. Protože my potřebujeme ženy, které budou vidět, které budou v pozicích, kde jsou viditelné, budou v pozicích, kde budou moci rozhodovat a kde bude vidět, že třeba rozhodují jiným způsobem a budou mít také jiný program, který by posloužil společnosti demokraticky a také by posloužil zájmu ženám. Ekonomická krize, kterou prožíváme v Evropě a zejména velmi závažně v některých zemích, například v Řecku a v Portugalsku, tato krize ukazuje, že ženy jsou prvními, které trpí důsledky takovéto krize. Jako první ztrácejí pracovní místa, nehledě na um, nehledě na rozdíly v odměňování, které již existovaly před krizí. Ovšem, ona je to i příležitost. Je to příležitost k tomu, abychom mohli vidět roli, kterou by mohly ženy sehrávat v rozhodujících orgánech, ve společnosti. Toto by mělo být naší prioritou. Neměli bychom se soustředovat pouze na zastoupení žen eh, v politických rozhodovacích orgánech, což je samozřejmě základní, ale měli bychom čím dál tím více chápat, že existují orgány a také ekonomické subjekty, které mají dopad na politiku a mají strategický význam a my bychom měli mít strategie proto, abychom dokázali dostat ženy i do takovýchto pozic, abychom tam měli kritickou masu žen, a ženy by potom dokázaly tyto subjekty řídit lépe, lépe ve prospěch společnosti. Je zajímavé, že mnoho lidí ve finančním světě již nyní uznává, že kdyby bylo více žen tam v důležitých pozicích, v bankách a v podnicích, tak by možná k té krizi vůbec nedošlo tak, jak došlo. Nedošlo by k tomuto zcela nemorálnímu vývoji v sektoru, k tomuto destruktivnímu vývoji v tomto sektoru, jak k němu došlo. A chci říct, že pro nás je zásadní, a je to také zásadní i pro Evropský parlament, my ve výboru pro rovnost žen jsme důležitým formem, fórem pro expertízy a proto, abychom bděli na, nad tím, co se děje v oblasti rovnoprávnosti žen a podpory rovnosti mezi ženami a muži. Ale chci říct, že bychom měli mít strategii, která by nám umožnila dostat ženy do klíčových pozic a aby se nám podařilo mít tam opravdu kritickou masu žen, tak aby ta rozhodování mohla vypadat jinak. Klíčový sektor je pro mě, pro mě je sektor obrany a bezpečnosti, protože to je typicky dříve maskulinní sektor, a e, rozhodnutí v této oblasti jsou determinující pro naše ekonomiky, pro naše občany. Potřebujeme tedy více žen, specialistek v oblasti obrany a bezpečnosti, nejenom protože to má dopad na ekonomiku, ale protože to jsou prostě rozhodující aktéři v otázkách míru a války. A na závěr chci říci, že nová politika, kterou Evropská unie potřebuje, proto, aby mohla čelit problémům, které máme v svém sousedství a i ve zbytku světa. Potřebujeme novou politiku, která by odstranila nekoherentnost, nedostatky, chyby. Například podívejte se na to, co se děje na severu Afriky. Tam politika sousedství, i když byla, měla velice výmluvná slova, že chceme podporovat demokracii, práva, rovnoprávnost, lidská práva a tak dále. Když se podíváme, jak to vypadá ve skutečnosti, tak tyto aspekty byly naprosto zanedbány. Evropská politika podporovala diktátory v těchto regionech a proto si myslím, že je důležité, aby ženy byly zapojeny do těchto hnutí například ve hnutí v arabském země, v islámském světě, aby ženy ukázaly, že, že to není pravda, že by islám nebyl slučitelný s demokracií. Já si myslím, že ženy by tam opravdu měly sehrát důležitou roli. Stejně tak jako v Evropské unii by měly sehrát důležitou roli v tom smyslu, abychom jiným způsobem zacházeli s tímto regionem, abychom podpořili demokratickou transformaci v tomto regionu. A zde je zásadní zapojení žen na všech úrovních. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, děkuji vám srdečně, paní Kolářská, zástupkyně Evropského parlamentu. Eh, vítám koleżanki eh, i kolegów. Eh, Dovolte, abych přivítala všechny kolegy Myslím, že ta diagnóza, která to zazněla, je velmi dobrá. Víme, v čem nerovnost spočívá, máme, eh, víme, jaké jsou platy a otázka je, co s tím můžeme udělat, abychom tu situaci co nejrychleji změnili. Dovolte mi k tomu říct následující. Pokud eh, ženy samy nebudou bojovat za změnu zákonů, pak eh, se nám nepodaří něčeho dosáhnout. Před eh, třema, třemi lety jsme v Polsku ustavili kongres žen a za tři roky práce tohoto kongresu se nám podařilo zavést eh, kvóty v všech nad, následujících eh, volbách setkali jsme se s velkým odporem, ale začali jsme, zahájili jsme tedy velkou diskuzi napříč celou zemí. Boj za kvóty není jen o to zajistit žena místo v politice, ale je to také boj za změnu mentality ve společnosti jako takové. Tato diskuse úplně přeměnila eh, způsob, jakým naše společnost a také někteří naši politici přemýšlejí. Podařilo se nám změna volebního zákona, i když jsme nedosáhli úplně všech změn. Chtěli jsme totiž, aby ženy byly zastoupeny z 50% na volebních kandidátkách. To se nám nepovedlo, eh, ale podařilo se nám dosáhnout 35% a uvidíme to hned v nejbližších volbách. Pak jsme se ovšem setkali s druhým problémem. Jak najít ženy, které mají dost důvěry na to, aby kandidovaly do polského parlamentu, a které mají dostatečné kompetence k tomu, aby eh, na sebe takový úkol vzali. Chtěla bych vás eh, tedy pozvat do Polska. Eh, v září se bude konat další kongres, bude to mezinárodní konference. Polsko totiž bude předsedat Evropské unii a u té příležitosti chceme stanovit několik nových cílů. My jsme totiž masové hnutí, spontánní hnutí, nejsme organizace jako taková, ale chceme si zkrátka stanovit některé cíle, kterým se chceme v dalších politických debatách věnovat. Já vím, že Evropská unie může dosáhnout eh, mnoha tím, že eh, formou různých zpráv a tak dále může prosadit celou řadu zákonů, ale bez té masové podpory bychom ničeho nedosáhli. Eh, děkuji za tento příspěvek a teď dávám slovo mm, zástupkyni paní Dagmar Šenča, která zastupuje OSN ženy. Um, děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla říct jen několik eh, věcí. Eh, nejprve dovolte, abych poblahopřála všem ženám a mužům na celém světě, kteří bojují za rovnoprávnost mužů a žen na celém světě a také chci poděkovat výboru pro otázky žen za zorganizování této konference. Tím, že zanedbáme ženy, tak to znamená, že nevyužíváme poloviny hospodářského potenciálu, který máme abychom tento potenciál využili, tak musíme pro ženy připravit eh, pracovní pozice eh, v politice, vědě a také podnicích. V tuto chvíli existuje příliš mnoho příliš málo žen, které se účastní vyjednávání na nejvyšší úrovni v otázkách, jako jsou sjednávání míru, klimatické změny a tak dále. Eh, naše organizace se bude účastnit zlepšení, zvýšení žen v klíčových pozicích, eh, ve nejvyšších tedy funkcích v celé řadě oblastí, což podle našeho názoru zlepší fungování společnosti jako takové. Zde se těšíme na další spolupráci s Evropským parlamentem, jako je například eh, oblast eh, ukončení násilí proti ženám, což zde má také velkou podporu. Michel Bachelet bude na návštěvě v Bruselu a věřím, že toto téma tedy se bude znovu diskutovat. OSN ženy zřídila stránku, která se zabývá e, mezinárodní e, postavení žen v politice a e, podnikání, což je stránka, která nabízí všem ženám ve funkcích i studentkám a studentům přístup k informacím z této oblasti. A ještě poslední poznámka chci navázat na to, co zde, zde ráno zaznělo. Týká se to současné situace v Africe. OSN ženy vidí tuto situaci jako příležitost pro ženy, aby přispěly k sociálním reformám, společenským reformám a e, začaly se nově účastnit e, na vedení tohoto regionu. Děkuji vám. Děkuji vám. Tím bych je chtěla dát slovo zástupkyním eh, žen v Evropě. Evropská lobby žen eh, pracuje eh, pro práva žen již celá léta, především ve smyslu parity. Dnes dopoledne se několikrát zmínili kvóty a já bych chtěla říci, že by bylo i v Evropském parlamentu možné prosadit kvóty a také na národních úrovních by to bylo nezbytné. Hovořilo se také o solidaritě, o kolektivním boji a byla by možná koalice mužů a žen, které by se angažovaly v této sněmovně za prosazení více žen v budoucích volbách do Evropského parlamentu. Já se domnívám, že s podporou ženských organizací a občanských organizací by bylo možné dosáhnout dosáhnout lepší parity v Evropském parlamentu při dalších volbách. Děkuji vám. Vám tak okem. Srdečně vám děkuji. A nyní bych eh, chtěla poděkovat našim hostům. Děkuji všem, kteří se zúčastnili této debaty. A domnívám se, že to bylo velmi zajímavé. Nyní eh, přejdeme k druhé části našeho dnešního setkání. Srdečně děkuji ještě jednou eh, našim eh, hostům. Tato druhá část dnešního zasedání se zabývá otázkou zkušeností o tom, jak pracujeme jak můžeme si vyměnit osvědčené postupy a Všem zástupcům národních parlamentů děkuji již nyní. Některé národní parlamenty sdělily své zkušenosti a jsou ochotny s je s námi dnes sdílet. Bohužel jsme neměli možnost eh, získat všechny do tohoto dnešního panelu. To musím předeslat, ale všechny parlamenty mají možnost se vyjádřit a i e, účastníci e, tohoto setkání mohou e, se vyjádřit a předložit své vlastní zkušenosti. Nejdříve jako následující řečnici bych chtěla přivítat paní Nele Leinen, předsedkyni poradního výboru pro rovnost pohlaví v belgickém senátu. Chtěla bych vás požádat o slovo, prosím. Thank you uh, very much. Eh, děkuji. Dámy a pár pánů, dnes jsme se zde sešli, abychom hovořili o politické roli žen v budoucí Evropské unie. Je ovšem třeba stále činit rozdíl mezi muži a ženami, když dojde na politiku. Nejsme snad dnes všechny silné nezávislé evropské ženy, Samozřejmě, že ano, ale naše práce ještě neskončila a proto takové konference, jako je ta dnešní, jsou nadále nesmírně důležité, abychom si eh, dále zvyšovali naši znalost eh, o postavení žen. V posledních letech se zvýšil počet žen političek, ale stále před námi stojí různé výzvy. Je dobře známo, že ženy eh, se tolik nederou do vyšších míst ženy na eh, volebních kandidátkách by neměly být vnímány jako zlo, ale jako přínos. Mezinárodní výzkum jasně ukazuje, že smíšené týmy mužů a žen jsou eh, tedy mnohem výkonnější. Demokratické společnosti vyžadují eh, rovnováhu mezi muži a ženami, včetně politického rozhodování. Severské státy nám jasně ukazují, že rovné zastoupení mezi muži a ženami Eh, vytváří rovnější a vyváženější společnost. Já se tedy domnívám, že inovace a kreativita, tvořivost existují tam, kde jsou lidé eh, z různých prostředí, jako eh, předsedkyně výboru pro rovné příležitosti v belgickém senátu je pro mě otázka rovných příležitostí pro muže a ženy jednou z nejdůležitějších. Víte, že ve státech, kde je podniková kultura spíše ženská, zaměřená na řízení talentu, mnohem dynamičtější, konkurenceschopnější a inovativnější než ve zemích, kde je mužská podniková kultura. Toto není jen slogan, toto je závěr eh, globální zprávy o eh, postavení podla, eh, pohlaví. V této zprávě se vytváří ukazatel jakýsi žebříček států. Mm, nerovnováha mezi muži a ženami tu existuje eh, po celé Evropě. Eh, ženy tedy často eh, berou pouze práce na částečný úvazek, častěji než manžele, ale toto není jejich svobodná volba. Méně práce znamená menší příjem a také nižší důchody, což si nikdo nevybírá. Je to zkrátka Eh, nutnost. Já jako předsedkyně eh, toho belgického výboru pro rovné příležitosti žádám evropské členské státy, aby usilovali o rovné příležitosti a například eh, tím, že budou odstraněny mzdové diskriminace a že se zasadí, aby v sektorech, ve kterých jsou ženy nezastoupeny dostatečně, aby tedy tento problém nějak řešili. Souhlasím s tím, co se eh, tedy zaznělo toto, toto dopoledne a těším se na vaše další vystoupení. Děkuji. Eh, vám tak, Mrs. Eh, Lane. Srdečně vám děkuji, paní Leinen. Další řečnicí je paní Alena Gajdušková, místo předsedkyně Senátu a parlamentu České republiky. Prosím. Hezký den, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mě je skutečně velkou ctí zúčastnit se tady tohoto jednání s nádechem oslav 100 let úsilí boje žen o rovnost, o rovné šance. Eh, velmi si vážím toho, že zde mohu sedět eh, vedle žen tak zkušených eh, v problematice genderové, jako je kolegyně Marlene Ruprecht, Eh, kolegyně z výboru pro rovná práva žen a mužů eh, parlamentního shromáždění rady evropy. a jsem velmi ráda že mohu přispět eh, do té dnešní diskuze a zavzpomínat trošku ze zkušeností z české republiky. my jako ženy v české republice jsme hrdé že jsme byli mezi prvními kteří měli volební právo které v české republice bylo zakotveno jako volební právo žen v roce. one thousand nine hundred and twenty musím ale říct že nás eh, skutečně mrzí že ten posun od té doby není tak významný jak bychom si představovali české republice byl loňský rok takzvaným supervolebním rokem. občané české republiky volili na jaře do poslanecké sněmovny na podzim do jedné třetiny senátu parlamentu české republiky a do obecních zastupitelstev. výsledky sledovaných voleb a zejména složení kandidátních listin znovu potvrdily že pro zvýšení politické participace žen je nutné přijmout pozitivní opatření ať už v rámci jednotlivých stran nebo jako součást volebního zákona. současný volební systém v české republice ženy nijak nepodporuje především při sestavování kandidátek. ženy na kandidátkách sice jsou ale při většinově mužských vedeních politických stran jsou ženy jen omezeně na volitelných místech. voliči ale při, pro podporu žen mohou uplatnit tzv. preferenční hlasy. to se ukázalo jako docela účinný nástroj. díky posílení váhy preferenčních hlasů ve volbách do poslanecké sněmovny se poměr žen nečekaně zvýšil na historicky nejvyšší číslo to je nyní twenty two v senátu je nyní five žen. Jiná je trošičku situace v obcích a na úrovni krajů. Na úrovni obcí se zvýšil počet žen v zastupitelstvech na 26 a jsme docela spokojené s tím, že narůstá počet žen starostek, zejména v malých obcích, a to jak z řad středolevých a levicových stran tak zejména z řad nezávislých kandidátů. Jen, ale jen mírný pokrok v zastoupení žen ve volbách v roce 2010 ukazuje, že nelze spoléhat na přirozený vývoj. Je třeba, aby vrcholná politická reprezentace uznala, že nízká účast žen na rozhodování, my jsme nikde nepřekročili tu kritickou mez 30 je skutečně závažný problém který je třeba řešit v zájmu využití celého intelektuálního potenciálu země. Tak se zatím nestalo a bohužel současnou vládou pravicové koalice se tento cíl ještě vzdálil. Důkazem je nulové zastoupení žen v současné vládě a minimum žen i na úrovni náměstků. Za pozitivní ale můžeme označit posun účasti žen ve vedení obou komor parlamentu české republiky. dá se ale dovodit že toto zastoupení bylo vynuceno požadavkem neziskového sektoru na větší zastoupení žen výrazně podporovaném veřejným míněním. a to je poučení které si můžeme vzít to je příklad. závěrem tedy mohu konstatovat že zkušenost české republiky ukazuje že za prvé větší zastoupení žen v rozhodovacích procesech bez opatření na podporu vyrovnání šancí je velmi pomalý a zcela nahodilý proces bez trvalé udržitelnosti. za druhé že pozitivní úlohu v prosazování těchto opatření či tlak na větší zastoupení žen přímo i na národní úrovni sehrávají rámce evropské unie a mezinárodní politická struktura. já proto velmi děkuji takovým lidem jako je předseda evropského parlamentu pan buzek a všem dalším kteří si uvědomí že tak jako rodina není úplná chybí li tam žena či muž tak nemůže být úspěšná společnost která nemá rovnovážné zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech. jde o to vytvořit dobré klima poptávku veřejnosti po rovném zastoupení a pozitivní atmosféře eh, pomáhající toto klima upevňovat. k tomu pomáhá i dnešní konference která je jedním z nástrojů jak našich cílů rovného zastoupení žen a mužů rovných šancí pro muže a ženy a tedy využití celého potenciálu celé společnosti využít. děkuji proto ještě jednou evropskému parlamentu předsednické zemi výboru paní předsedkyni i všem organizátorům za tuto dnešní možnost zde vystoupit zúčastnit se diskuze a poté tedy přenést zase tyto pozitivní zkušenosti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 Děkuji. Nyní dávám slovo Marlen Ruprecht, eh, poslankyni ve výboru pro eh, rodinu, seniory a mládež ve spolkovém sněmu Německa. Prosím, máte slovo, paní Ruprecht. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové. Děkuji výboru FAM za pozvání u příležitosti z tého výročí Mezinárodního dne žen. Předtím, než jsme oslavili tento svátek, tak eh, v Německu probíhaly debaty o rovném postavení žen a mužů a tyto debaty se týkaly zejména výdělečné činnosti, tedy stejná mzda za stejnou práci. Dále se týkaly nadměrného zastoupení žen v sektoru um, zaměstnání s velice nízkými výdělky. V minulém týdnu jsme měli kvótu v dozorčích radách a představenstev ehm, velkých podniků a tato kvóta byla tématem debat v parlamentu. V roce 2011 v lednu byla představena první zpráva o rovnoprávnosti spolkové vlády. Tato zpráva se týkala zejména účasti na vzdělávání a na výdělečné činnosti. Symptomatické bylo, že tato zpráva nebyla na veřejnosti téměř vůbec zaznamenána s výjimkou některých političek a některých ženských uskupení. Dnešní téma je účast žen na politice. Toto téma se v posledních letech na veřejnosti příliš mnoho nedebatovalo, Ehm, pokud se vůbec debatovalo, tak ehm, když nějaká strana to nadnesla, nadnesla téma kvót, kvót ehm, účastní na politickém životě, jak to vlastně vypadá v naší spolkové republice? My máme poprvé v naší historii německou spolkovou kancléřku, ale v Německu se říká, že jedna vlaštovička jaro nedělá a v současné v době máme v vládě, kde máme 14 ministrů, 5 žen, což tedy odpovídá kvótě 35 V 16 spolkových zemích máme dvě země, kde máme jakožto ministerské předsedkyně ženy a to teprve eh, zcela od nedávna na komunální úrovně vypadá procento zastoupení žen ještě hůře. Jak to vypadá s účastí v jednotlivých stranách? Ze šesti stran, které jsou zastoupeny v německém Bundestagu, mají tři strany ve svých stanovách určené kvóty pro zastoupení žen. A z tohoto důvodu také mají potom největší zastoupení žen přímo v Bundestáku, v parlamentu. Moje strana sociálních demokratů má kvótu 40-40-20, což znamená, že e, ženy mají 40%, muži mají 40% a těch zbývajících 20% je možno libovolně obsadit podle toho, jak eh, se situace vyvine. E, Eh, strana zelených má 50% kvótu a strana Die Linke, levicová strana, má, má 50% kvótu. Rovněž CDU má kvótu 15% a je sesterská strana eh, křesťanská sociální ideje CSU nyní právě eh, debatuje o zavedení takovéto kvóty. Strana FDP, svobodní demokraté, kvótu v parlamentu nemají a výsledek je vidět. Z 31 poslanců v této frakci máme 23 mladých mužů. Jaké právní předpoklady máme ve Spolkové republice Německo? Od ledna 1919 mají ženy v Německu pasivní a aktivní volební právo v ústavě, tedy v našem základním zákoně, je zakotvena rovnoprávnost mužů a žen a je to v článku 3. Tam se také říká, že stát musí učinit vše proto, aby byla naplněna skutečná rovnoprávnost a rovnost příležitostí. Jak to tedy vypadá konkrétně ve společnosti a v politice s, s rovným prostavením a s rovnoprávností? ženy, které se tomuto tématu věnují a také ženská oskupení, i nadále zjišťují závažné deficity. Deficit zde existuje, na tom se všichni shodnou, ale zde je potřeba opatření, abychom tento deficit odstranili, tak to je přesně ta věc, o které se velice, velice žhavě diskutuje. Není to, není to jednoznačné, společnost tam má naprosto různé názory v této oblasti. Existují části společnosti, které to naprosto odmítají, kteří říkají, že pokud je někdo kompetentní a je schopný výkonu, tak se prosadí. Ovšem, pokud bychom e, opravdu realizovali toto hledisko, tak by ve třech čtvrtinách parlamentu musely být ženy, protože v Německu e, dívky mají vždy lepší a maturitu, mají lepší výsledky v rámci vysokoškolského vzdělání a jsou tedy lépe kvalifikované. Proto já požaduji pro ženy stejné právo na nekompetentnost, jakého mají muži. Protože nikdo neříká, že muži jsou kompetentní, či, zda jsou, či že jsou více kompetentní. Já tedy požaduji, abychom my jako ženy mohli mít stejně velký počet nekompetentních žen z těchto grémiích, jako je tam nekompetentních mužů. To by nám pravděpodobně otevřelo šance. Co vlastně je překážkou realizace rovného postavení a rovnoprávnosti? Já si myslím, že je to v celé Evropě stejné. Jsou to ty tradiční obrazy o tom, co má žena a muž ve společnosti dělat, jakou roli má ve společnosti zaujímat. Z toho vyplývá, že ženy jsou ekonomicky velmi často nejsou zajištěny ekonomicky a také nejsou ekonomicky nezávislé, i přesto, že mají dobré vzdělání. A tato, tyto různé role také ženě a muži předepisují, že různým způsobem dělí svůj čas mezi výdělečnou činnost a takzvanou činnost, kdy se o někoho starají. Pokud muž kandiduje eh, na politický úřad, tak se ho nikdo neptá na to, co uděláte se svými děti, pokud budete zvolen. Ale mě se na to vždy ptali a mým kolegyni rovněž. Mě se vždycky ptali na to, kdo se postará o děti. Mužů se na to nikdo neptá. U nás v parlamentu je mnoho mužů, um, oni jsou, ženatí, mají děti a nikdo se jich neptá, jak se postarají o své děti. Ale nás žen se na to vždy ptají. Tím je zcela jasně určeno, jak vypadají ty role. A ta role je určena v neprospěch žen. Ženy samozřejmě chtějí být aktivní a zároveň být matkami, mít rodinu. A toto znevýhodnění vede k tomu, že pro ženu je čím dál tím více výhodné dělat kariéru bez dětí. Protože právě ty fáze, kdy je možné postoupit vpřed v, parie, v kariéře, se kryjí s fází, kdy ženy normálně e, mají děti s tou reprodukční ženskou fází. A to je vlastně to, kde ti muži získávají největší náskok. Co je naším problémem? Že politice dominují muži ze strukturálního hlediska i z hlediska toho, jak vypadají pracovní postupy v politice, jak vypadá organizace politiky a kdo vlastně stojí v zázemí, kdo vytváří zázemí politikovi. A to je žena. Žena pro politika pere prádlo, nakupuje mu a tak dále, proto jsou schůze u nás až pozdě do večera. Tedy Člověk, který převezme mandát, nemá šanci zvládat obojí. Rodinný život a politický mandát. Není možné to sladit. Je to velký problém, velká výzva. Naše ministrině pro rodinu je velice mladá, nyní očekává své první dítě a je to první ministrině, která v úřadu očekává první dítě. A bude velice zajímavé, zda a jakým způsobem jí bude poskytnut prostor pro to, aby mohla až to bude potřebovat odejít a jít se postarat o své dítě. Její manžel má totiž rovněž politický mandát a nikdo se ho neptá, jakým způsobem bude zvládat svou novou roli otce, jak to sladí se svou profesí. Tyto tradiční obrazy role muže a ženy a struktury, které z toho vyplývají, vedou k tomu, že ženy politiku vzdávají. Provedli jsme šetření o ženách v komunální politice a tam si zjistilo, že prostě ta pracovní doba, způsob práce není možné sladit s rodinou. Pokud eh, člověk, žena v době, kdy by měla dávat večeři na stůl a um, starat se o to, aby děti sly spát, tak pokud v této stejné době probíhá schůze obecní rady, no tak samozřejmě toto zvládnout není možné. Proto mnoho žen do politiky vstoupí, ale pak opět z politiky odchází. Tedy struktura práce, způsob práce je mužský. A rovněž i zacházení mezi politiky je spíše v duchu mužského světa. I to je něco, co ženy odrazuje. Takový ten hrubý přístup meziosobní. I to je opravdu faktor odrazující pro ženy. Co by bylo třeba změnit? Je opravdu nutné revidovat volební systémy, podívat se na volební systémy. Zda ze systémového hlediska nedochází k tomu, že jsou z, ženy znevýhodňovány. Dále je třeba vytvořit právní rámec pro to, aby ženy i muži si mohli rovnoměrně rozdělit mezi sebou starost o rodinu a profesi. Co se týče přístupu ke vzdělávání, já si myslím, tam jsme rovný přístup dosáhli. Tam se vždy, že nám podaří mít přístup a dostat se dál. Ale v okamžiku, kdy se žena rozhodne pro rodinu, tam přichází ten skleněný strop, na který narazí. Takže v našem systému máme obrovskou mezeru a myslím si, že to platí pro celou Evropu. Ty rozdíly jsou pouze malé. Z hlediska ústavního si myslím, že zde téměř neexistují země, kde by bylo nějaké znevýhodnění žen. My v Německu to rozhodně v naší ústavě nemáme, tam máme jasně zakotveno rovné postavení a rovnoprávnost. Otázkou ovšem zůstává, jak to dostat do reality. A podle mě se nám to podaří realizovat v případě, kdy budeme společně zacházet partnersky. A když se nyní podívám zde do sálu, tak zjišťuji, že téma rovného postavení a rovnoprávnosti je pouze opět zase jen ženským tématem. Není to tématem, které by zajímalo ženy a muže. A já si myslím, že bychom měli být velmi netrpěliví, protože jinak by nám nestačila ani čínská země pro dobu, než, promiňte, čínská zeč pro dobu, než se nám podaří dosáhnout rovnoprávnosti. Pravděpodobně bychom ji kolem celé země koule museli postavit ještě dvakrát, než by se nám podařilo dosáhnout našeho cíle. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych eh, srdečně poděkovat eh, zástupkyním národních eh, parlamentů. A nyní eh, dávám slovo paní Sirpě Pitikainen, poslankyni Evropského parlamentu, člence výboru pro práva žen a rovnoprávnost. Paní Pitikainen je odpovědná za zprávu k tématu ženy v politice. Dávám vám slovo, prosím. Thank you very much for your kind words. Děkuji vám za vaše hezká slova. Chtěla bych poděkovat eh, všem svým kolegům a kolegyním za velmi eh, zajímavé nápady. Abych byla stručná, myslím, že otázka eh, postavení žen v politice je otázkou jak rovnosti, tak kvality. Za prvé, jak zajistit, aby všichni v společnosti měli rovný přístup k k těm funkcím a za druhé, jak zajistit, aby tyto funkce byly kvalitní. Já bych chtěla začít eh, tím, eh, že by bylo lepší, kdybychom měli trošku nižší zastoupení eh, mužů bělochů ve středním věku. Zastoupení žen v politice je také otázkou kvality. Za prvé, to vede k různorodosti, což eh, zvyšuje kvalitu. Je tam více názorů, eh, více různých lidí. Za druhé tady máme ten velmi důležitý trojuhelník v politice ve otevřené společnosti demokracie, eh, která podporuje začlenující Eh, blahobyt, eh, to znamená poměrně malé rozdíly mezi eh, tedy v majetkových poměrech a za třetí, třetím vrcholem trojuhelníku je vzdělání. A pokud kterákoliv z těch stran toho trojuhelníku, kterýkoliv z těch vrcholů není v pořádku, tak ta společnost zkrátka nemůže fungovat. Když zde bylo zmíněno, že ve společnostech, kde se ženy více podílejí na rozhodování, je větší eh, rovnost a týká se to také eh, tedy vzdělávání a blahobytu. Je to tedy otázka nejenom postavení v politice, ale vůbec lepší demokracie ve společnosti jako takové. Jaké výzvy tedy před námi stojí? Eh, za prvé počet žen. V různých eh, parlamentech jednotlivých členských států jsou velké rozdíly v počtu. Za druhé eh, jsou to také, je to také zastoupení žen v našich národních vládách. A s tím je potřeba něco udělat. Je to také nerovnováha v počtu žen, eh, které se podílejí na rozhodování na evropské úrovni, a tím myslím tedy především eh, zastoupení žen v Evropské komisi. Pak je to otázka segregace. Máme více žen eh, ve sociálních oblastech a ve vzdělání, pokud jde tedy o vládu. Podíváme-li se ovšem horizontálně, kolik žen je předsedkyněmi vlády. A to včetně tedy eh, progresivních států. Podíváme-li se do historie, kolik žen se v této funkci objevilo. Ta čísla jsou velmi nízká. Myslím, že jedna z překážek, kterou musíme překonat, je eh, dostat ženy do eh, hospodářského rozhodování, jak ve, veřejnost, ve veřejném sektoru, tak v soukromém sektoru. Tady nejde tolik o schopnosti, ale spíše o ochotu. v našich hospodářstvích, ve spol- v hospodářství se tady hovoří o investicích a o výdajích, což jsou tedy slova, která jsou v dnešní době poměrně těžká. Někdy eh, se mm, vydává více na železo a stroje a eh, beton. A když používáme prostředky na které eh, mm, na tyto materiály, tak to jsou investice, když je dáváme do lidí, tak jsou to výdaje. Další výzvy, které před námi stojí, a ty už byly i zmíněny, ženy mají menší finanční prostředky, které mohou použít na kampaně při vstupu do politiky. Eh, vnímání médií eh, se liší podle toho, eh, zda kandidují ženy nebo muže, také podle těch témat, které muže nebo ženy zdůrazňují. Hovořilo se tu o tom, jak dosáhnout toho kritického počtu žen v politice. Já se domnívám, že jsou potřeba dobrovolné eh, iniciativy a také legislativa. Podívejme se nejprve na ty dobrovolné iniciativy. Nemám pořádnou definici, ale mm, dovolte několik nápadů. Za prvé, jak vytvořit to kritické, dosáhnout to kritického množství a jak ho udržet. Ženy eh, musí fungovat napříč sektory a v sítích, které fungují po celé společnosti. Například eh, potřebujeme ženy zastoupené ve vedoucích funkcích v podnicích, v odborech a podobně. Když se eh, probírají politická témata jak na národní nebo evropské úrovni, tak tato schopnost žen eh, komunikovat, vytvářet jakési sítě napříč celou společností je velice důležitá. Potřebujeme také lepší spolupráci mezi národními parlamenty a Evropským parlamentem. Nevím, jak by Evropský parlament mohl lépe pomoci národním parlamentu. Možná tím, že nebude podporovat jednotlivé kandidáty, ale spíše zdůrazňovat téma eh, žen a že tedy pomůže té otázce lepšího zastoupení žen v politice. Také se ptám, zda by bylo možné vytvořit eh, zde na evropské úrovni, zde v parlamentu, nějaké programy, které by umožnily lepší vzdělávání a integraci eh, ženských novinářech, eh, aby se zvýšil jejich zájem o evropská témata a například právě tedy také otázku zastoupení žen v politice. A konečně, co dalšího tedy potřebujeme, je eh, legislativa. Next, eh, příště, až se tedy bude upravovat smlouva z hospodářských, finančních důvodů a tak dále, tak bychom měli také pamatovat na otázku rovnosti eh, pohlaví. Myslím, že komise by se měla skládat na půl z mužů a žen. A každý členský stát by měl tedy eh, navrhovat na kandidáta muže a ženu tak, aby tady vznikla ta možnost, aby to byla možnost opravdu vytvořit eh, rovnovážnou komisi. Pokud jde o soukromou sféru, pokud tam nedojde k významnému pokroku, tak eh, by měla být opravdu zvážena formální zákonná regulace poslední bod, který se týká těchto eh, zákonných úprav, tak eh, tady bych chtěla zmínit ústavní úpravy. Chtěla bych opravdu požádat, abychom využili našeho potenciálu komunikace v těch sítích napříč společností, jak, mm, k tomu tedy, abychom zjistili, jaké možnosti jsou k provedení ústavních změn, které by ženám zajistily lepší zastoupení v, poliste, v, v politice. Děkuji. Ano, děkuji, paní Pětikajnen. Chtěla bych také poděkovat našim zástupcům národních parlamentů Belgie, České republiky a Německa. Děkuji za vaše příspěvky a nyní zahajuji diskuzi eh, pro všechny které se chtějí vyjádřit jako první. Zde je pan Janik Buda na seznamu z francouzského senátu. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně, a děkuji především za to, že mi eh, dnes také umožníte hovořit eh, eh, když jsem muž, jsem velmi rád, že Evropský parlament nabízí možnost diskutovat o postavení žen v politice. Já se domnívám, že z našich národních zkušeností můžeme dojít k závěrům, které by pomohly změně v oblasti demokracie. Ženy představují skutečně polovinu, ne více naší populace a nikdo dnes eh, již nemůže eh, pokládat eh, jejich slabé zastoupení za situaci bez problému. Je to skutečný problém. Situace ve Francii, a já zastupuji francouzský senát, tam situace také není příliš vzorná, přestože již v posledních deseti letech došlo k určitému zlepšení, jak říkala také paní Fontaine ale eh, jsme na 47. místě eh, ve světě. Francie eh, však se dostává také na 63. místo mezi národními Eh, parlamenty. Eh, v Senátu máme 22,1 žen, zatímco sněmovna má pouze 17 eh, žen, ale to není také příliš dobrá situace. Volební právo bylo ženám ve Francii dáno až v roce 1944. Od té doby však došlo k velkému pokroku, především v posledních deseti letech, tedy od doby, kdy jsme měli ministerského předsedu Žespéna. Ústava byla změněna v roce 1999 a nalézáme zde také takovou zásadu, která umožňuje eh, stejný přístup k mandátům a k volebním listinám. Eh, parlament přijal zákon 6. Eh, června 2000 o paritním zastoupení. Mechanismus, který byl zaveden a dále zlepšován, tedy umožnil, aby se paritní zastoupení skutečně realizovalo v několika volených orgánech, ale nikoliv ve všech. Parita zastoupení se zlepšila eh, především na základě eh, kandidátek a to díky eh, té zásadě, že je nutné mít na kandidáce vždy eh, kandidáta mužského a ženského. Týká se to regionálních zastoupení, eh, kde je 45 žen, eh, jak mezi zástupci, tak i ve vedení těchto orgánů. Dále je to také případ komunálních zastoupení, ve větších eh, obcích, kde rovněž máme 48 žen. A také se to tak projevilo zde v Evropském parlamentu. Od roku 2009 máme víc jak 44 žen v Evropském parlamentu. Eh, působí to a funguje to tak pouze eh, pro orgány, kde jsou kandidátky. Tam, kde je volební systém systém jiný je výsledek špatný. Máme pouze 13 žen v eh, departementálních zastoupeních a 18 žen v Národním parlamentu ustanovení, která by zlepšila postoj politických stran, však jsou eh, velkou raritou. Ty politické strany, které nepos- nesestaví kandidátku eh, s oběma pohlavími, jsou stále četné velmi často Eh, vše tedy eh, probíhá jako dříve. Ve Francii je tedy paritní zastoupení eh, otázkou, která nebyla probojována. Nejenom tedy v posledních deseti letech se situace nezlepšila, ale Eh, tam, kde se to zlepšilo, je situace velmi eh, ještě citlivá, ale chtěl bych také eh, dát možnost své kolegyni, aby ještě dále také vysvětlila, jak bude probíhat teritoriální reforma našeho parlamentu, také ve smyslu paritního zastoupení. Děkuji vám till Mrs. Katrin som också representerar Dávám slovo paní Katrin Morin Desailly, která rovněž zastupuje francouzský senát. Děkuji, paní předsedkyně, vážené kolegyni, vážení kolegové. Vidíte, že senát je zde zastoupen eh, skutečně paritně. Máme zde eh, místo předsedu eh, senátu Eh, tedy eh, místo výboru pro práva žen a také mě. Eh, můj kolega Boda již pohovořil o vývoji v otázce paritního zastoupení a hovořil o pravidlech, která vyžadují při eh, sestavování kandidátek eh, vždy eh, kandidáta z obou pohlaví. Tento mechanismus existuje v realitě, ale ne všude. Tam, kde se volí na základě kandidátek, je situace lepší, ale Eh, došlo tedy k eh, určitému pokroku, ale ty výsledky jsou eh, velmi citlivé a mohou být velmi rychle narušeny. Od minulého roku se situace však zlepšila. Nechci tedy hovořit o všeobecném dopadu nové parlamentní reformy hm, pro jednotlivá teritoria jednotlivé regionální eh, rady budou eh, zastoupeny eh, novým orgánem teritoriálních rad. Tato reforma však ohrožuje paritní zastoupení, protože je zde určitý volební způsob. Vláda tedy nepost postupovala dle návrhu eh, sestavování kandidátek a umožnila tedy eh, jiný eh, volební způsob, takže v obou volebních kolech se může volit s určitým omezením, které neumožňuje správné zastoupení mužů a žen není tak možné eh, zaručit ani dobré paritní zastoupení, ani dostatečné eh, pluralitní zastoupení eh, naše delegace v Senátu se zabývala tímto eh, otázkem, eh, touto otázkou a snažila se eh, zajistit paritní zastoupení na základě určitých doporučení z všech politických stran. My jsme si tedy položili otázku, jak by bylo možné volební systém propojit se zárukou ústavního práva na stejné zastoupení mužů a žen. My jsme si řekli, že samozřejmě eh, svoboda parlamentu nesmí být dotčená Eh, tedy svoboda vola, eh, dobrého zastoupení politických eh, stran, ale je nutné postupovat jinak. Ani jsme nešli tedy cestou finančních sankcí vůči politickým stranám, které nedodrží správný postup poměr žen mezi francouzskými poslanci je eh, skutečně eh, také zdrojem velikých eh, ztrát. Snažili jsme se tedy prosadit inovativní postoj, tedy volební systém s dvěma jmény, tedy vždy se dvěma kandidáty z obou eh, pohlaví. Eh, bylo by tak nezbytné snížit také počet volebních okrsků v teritoriálních eh, volbách. Je to samozřejmě zcela inovativní myšlenka, která nebyla přijata, ale myslím si, že to je eh, řešení, které by mělo být ještě eh, prohloubeno. Další důležitá věc, kterou jsme se zabývali, je otázka podmínek, které by umožnily eh, lepší zastoupení žen v politice. Provedli jsme konzultace A paní eh, Reiser se zabývala eh, také obrazem žen v politice. Eh, bylo zjištěno, že na televizních obrazivkách je obraz žen velmi často stereotypní a nedostatečný, tedy globálně jsou ženy málo reprezentovány a když už se dostanou na obrazy, tak velmi často jsou obrazo- zobrazovány jako oběti a nikoliv jako expertky. Takže bychom bychom měli pracovat také na eh, zlepšení eh, mediálního obrazu žen v politice tak eh, by se mm, mohlo lépe prosadit také to, co potřebujeme pro lepší paritní zastoupení. Děkuji. A nyní získáme obrázek o situaci v Litvě. Prosím. Dear ladies and gentlemen, it is... Dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že jste mohu dnes eh, dopoledne být a hovořit s vámi o významu Mezinárodního dne žen, který změnil svět. Zamyslíme-li se na eh, budoucností eh, žen v politice v Evropské unii, tak se shodneme na tom, že ženy by měly sehrávat větší roli, že potřebujeme více žen na pozicích, kde se rozhoduje více žen eh, ve vedení Evropské unie. Avšak ženy v politických stranách a ženy ve vedení to není totéž. Stále více E, žen v politických e, stranách zajištěné kvótovým systémem. Není to tež jako ženy ve vedení. Je tedy potřeba e, zajistit větší počet ženských osobností, tak aby každá ženská politička byla tvořivou osobností Podíváme-li se na zkušenosti národních, eh, Národního parlamentu v Litvě, odvážím se říci, že ne všechny ženy političky eh, plně chápou eh, otázku pohlaví v politice, problematiku pohlavní identity a lidských práv. Některá ženská témata, jako například plánování rodiny, potrany, potraty, vzdělávání v oblasti sexuality, násilí v rodinách a tak dále. Já bych tedy chtěla zdůraznit, že v budoucí Evropské unii musíme zdůrazňovat význam eh, růstu osobnosti žen, jejich vzdělávání, jejich sebevědu, sebeduvěru, jejich duševní pružnost a odpovědnost a také eh, angažovanost. Politický feminismus začíná v politických stranách. V celé řadě případů ovšem ženy v politických stranách ztrácí svou individualitu a stávají se pouze hlásnou troubou stranické ideologie. Pokud eh, ženy eh, se dostanou do eh, tohoto stereotypu, tak vlastně poškozují politiku rovného pohlaví ženy by měly být eh, solidární, ne eh, roztříštěné a z toho, abychom tohoto dosáhli, je potřeba změnit eh, ženskou mentalitu, vychovat z nich osobnosti, to znamená zavést kvotový systém, který bude zdůrazňovat úlohu žen osobností. Děkuji. Děkuji. A nyní se podíváme na situaci v Portugalsku. Zdravím zde paní Marii de Rosario Carneiro a předávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové, drazé kolegyně. Již to zde bylo zmíněno mnohokrát během různých projevů, zejména v první části debaty, ale i této druhé části. A totiž to, že je důležité, aby muži a si dělili um, svůj úkol na výkonu funkce, protože je to zásadní pro demokracii, pro civilní společnost, pro ovčanství a rovněž pro udržitelný rozvoj. V Portugalsku v roce 2006 jsme přijali zákon o rovnosti a tam máme kvótu 33%, kde má být tedy to kvota na kandidátky a tímto způsobem se snažíme dosáhnout více vědomého zastoupení žen v rozhodujících orgánech. Je jasné, že toto opatření v souhrnu s dalšími opatřeními, které byly rovněž zavedeny, jako například to, co je výsledkem zákonníku práce, týká se to mechanismus sladění profesního a rodinného života, pak zde máme struktury, které podporují ženu a pak zde máme národní plán pro rovnoprávnost, který v sobě obsahuje mechanismy, které by měly zvýhodnit účast žen na rozhodovacích procesech. Pomocí toho všeho jsme dosáhli výsledků, které opravdu dokázali dostat více žen do rozhodujících orgánů, například v parlamentu, jsme měli velký nárůst, téměř se blížíme těch, těm 30%. Eh, nedosáhli jsme kvóty eh, z, důsled, z důvodů, které ještě vysvětlím. Co se týče eh, obecní komunální úrovně, tam je to mnohem nižší, to zastoupení. Je to asi 20% a v některých případech je to pouhých 10%. Na nás to tedy otázku, jak to všechno vzniká, jak se k tomu postavit. Máme zde tedy ty eh, fundamentální mechanismy, snažíme se zajistit více rovnoprávnou účast žen na politickém životě. A zda je toto možné zajistit pouze pouhou aplikací kvót. Eh, ženy z Francie říkaly, že došlo k změnění, ke změně zákona. V Portugalsku máme pozici 3.3 a toto pravidlo 3.3 k čemu vedlo? Vedlo to vlastně k nerovnováze jiné povahy. Je to také nerovnost, protože pouze ve dvou seznamech jsme měli na prvním místě ženy. Takže nakonec, když se eh, jak si sečetly ty finální výsledky, tak se ne, jsme nezískali náš cíl kvotu 33%. V parlamentu jsme dosáhli téměř 30%, ale v případě dalších eh, zastoupení na ostatních úrovních se nedosáhlo této kvóty. Takže Myslím si, že to je pozitivní vývoj a je to díky tedy tomu nového zákonu, ale nejsme ještě v ideální pozici. Bylo to zde rovněž také zmíněno na začátku první části debaty. Otázka rovnoprávnosti a přístupu žen k rozhodovacím politickým procesům tuto otázku nemůžeme redukovat pouze na zastoupení žen ve svrchovaných orgánech, ať je již na jakékoliv úrovni. Musíme rovněž si dát rovněž pozor na vyvážené zastoupení žen v dalších rozhodujících orgánech, například orgány, které spravují eh, podniky ve finančním sektoru, ale také v sektoru výzkumném a tak dále. Já se tedy zmiňuji na, o situaci mé zemi a musím říci, že v mé zemi Nemáme v žádnou ženu, v žádném ekonomickém odvětví, nemáme žádnou ženu, která by eh, byla zastoupena v řídícím orgánu bank. A v veřejné správě je to asi 40, jsou to 4%. A pokud se podíváme například, jak to vypadá ve vedení univerzit, tak to není ani 6%. Takže to je opravdu velká výzva. Jakým způsobem chceme podpořit účast cen, která je výsledkem lidských zpráv, právě to imperativ udržitelného rozvoje. A souvisí to také s dalšími opatřeními, které bude třeba zavést. A já se ptám, jakým způsobem toho docáhnout kvóty v soukromém sektoru? Bylo by to řešení tak, aby soukromý sektor byl donucen brát tuto otázku jakožto závažnou otázku rozvoje, zavést tam sankce, cenzuru, veřejnou cenzuru. Bylo by možné zavést kulturu všeobecného vědomí, povědomí o tom, jak důležité to je, protože náklady této asymetrie v rozhodujících orgánech, v různých oblastech, jsou neudržitelné. Jsou neudržitelné pro rozvoj jakékoliv společnosti z hlediska občanství, z hlediska demokracie, ale také z hlediska udržitelnosti rozvoje. A já bych zde uvedla pouze dva příklady z mé země, kde má země má opravdu obrovské náklady v této souvislosti. A týká se to rozvoje. Jsou to dopady demografické a jsou to změny chování. Co se týče, myslím si, že toto je něco, co by nás mělo přimět k tomu, abychom zvážili více kreativní, kre, tvořivé modely a modely, které by opravdu dokázaly podpořit zapojení zem. By se změnila situace, která není prospěšná k, pro udržitelný rozvoj. Děkuji. Ano, děkuji vám. Další příspěvek je ze Slovenska. Paní Anna Belusová má slovo, prosím. Ďakujem pekne za slovo Děkuji za slovo. Na úvod mi dovolte několik informací k diskutovaným tématům a to ve vztahu k Slovensku. Jsem ze země, kde e, velmi brzy nebudou zavedeny e, kvóty pro paritní zastoupení žen. Směrodatné politické síly odmítají i to, aby politické strany byly e, zavázány k tomu, že budou mít příslušné procento žen žen. Takže v parlamentu došlo k poklesu eh, žen. V dnešním slovenském parlamentu máme asi 16 žen ale když jsem naslouchala eh, kolegyni Středka, kde hovořila o 17%, eh, tak se mi to zdá být eh, úspěšné. Když máme první premiérku, ale na úrovni exekutivy se zastoupení žen v politice nezlepšilo. Celý vládní kabinet, kromě paní premiérky, má pouze jednu ženu, a to ministrině spravedlnosti. Dále mám-li hovořit o zastoupení žen v parlamentu Slovenska, pak musíme říci, že zastoupení je nízké. Na druhé straně však v podmínkách našeho poměrného volebního systému, když stabilita vlády závisí na dvou, třech hlasech, politické strany velmi opatrně přistupují k obsazování politických kandidátek mladými ženami. Mladé ženy by tak mohli jít brzy na mateřskou a v zákonech s tím není počítáno. Naše ústava hovoří pouze eh, o tom, že se eh, pozastaví mandát, eh, pokud přejde do exekutivy. Něco jako mateřská dovolená zde není umožněna. Poslankyně pak má tedy možnost se vzdát mandátu, který zanikne, a nebo tedy má onu druhou možnost. Druhá úvaha, a zde přecházíme ke všeobecné první části. Na Slovensku existuje práva přednostního eh, hlasu. To znamená, že eh, kandidát na jakékoliv volební listině může získat 3 pro eh, svou politickou stranu a může se také dostat do parlamentu. Mám v této souvislosti otázku, proč se více žen nedostane do parlamentu právě na základě preferenčních hlasů. Žena může být i na místě 50 v kandidáce. Pokud by se ženy rozhodly preferovat ženu na kandidáce, tak mohou ženu eh, dostat dopředu i z velmi vzdáleného místa. Proč se ženy také nerozhodují? Ženy se rozhodují eh, na úrovni kandidáta podle kvalit eh, daného kandidáta, takže eh, se nechováme jinak my se nechováme stádně, tedy chceme kvalitního kandidáta a ženy, voličky preferují většinou muži. Ještě několik eh, poznámek eh, k obecným tématům. Velmi často se hovoří o kvótách a chci se zeptat, kde máme záruku, že společně s kvótami dojde k tomu, že se do politiky dostane i kvalita. A nebo chceme jenom udělat háček eh, za to, že tam ženy jsou bez ohledu na kvalitu. Jde se na to, myslím, ze špatného konce. Dnes Vzpomínáme na sto eh, let eh, boje žen za spravedlnost. A přitom však eh, státy Evropy mnohé dluží právě ženám. Nejenom nerovné platy, nejen domácí násilí vůči ženám. A můžeme hovořit o postavení žen v E, zemích islámu. Vždyť stačí však hovořit o postavení žen v křesťanských zemích. I zde existuje velmi mnoho domácího násilí. My hovoříme o péči o děti, o rodinu. To samozřejmě dělají většinou ženy. Proč tedy ženy však nyní dostávají děti až kolem 30 let? V Evropské unii je situace taková, že mladá žena se buď bude věnovat rodině nebo kariéře. To není chyba její, ale chyba společnosti, která prostě na základě podmínek a na základě legislativy neumožňuje, aby se žena rozhodla svobodněji bez nutnosti těchto dvou alternativ. Prosím, hledejme odpověď na tu otázku, proč ženy jsou málo zastoupeny v politice a domníváte se, že to je výsledek toho, že nemáme kváty. Z tohoto hlediska musím říci, že mě kvóty spíš urážejí pokud tedy eh, řekneme, ale jaké jsou skutečné příčiny a pokud je budeme tedy odstraňovat, eh, to znamená vytvoříme podmínky pro to, aby ženy vstoupily do politiky, tak eh, tam také budeme mít ženy kvalitní. Musíme tedy řešit reálné problémy reálných žen. To jsou přesně ty příčiny, proč je zastoupení žen v politice nižší, než by bylo vhodné. I téma dnešního setkání by mělo být spíše zaměřeno na širší oblast než jenom ženy v politice, spíše tedy na ženy a společnost a dluhy společnosti vůči ženám. Když jsem naslouchala panu Buzekovi, tak eh, jsem si uvědomila, že eh, pan, všichni muži by eh, měli eh, nás více respektovat. Neměl by tedy jenom gratulovat k Mezinárodnímu dni žen, ale také k dalším našim záležitostem. Děkuji. Další řečnice pochází z Polska a je to paní Ivona Avent. Děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové. Děkuji za pozvání na tuto konferenci, která je velmi důležitá. Všem nám leží na srdci téma zastoupení ženy, žen v politice. Neexistuje země, ve které by eh, v Evropě ženy byly plně spokojeny se, svou, se svým postavením v politice. Už eh, tu řekla kolegyně z Polska, že v Polsku vznikla iniciativa, kterou předložila skupina ženských organizací a ženských poslankyň a také vedoucích eh, osobností eh, společnosti. V roce 2009 jsme uspořádali první kongres žen eh, ve Varšavě a na konci roku 2009 jsme předložili návrh na tedy návrh polskému parlamentu na zavedení kvót ve všech eh, úrovních eh, voleb. Ve srovnání s tím, co jsem si zde vyslechla o jiných eh, zemích, u nás v, v Polsku 15. ledna tohoto roku jsme konečně zavedli nový volební zákon, který tedy vstoupil v platnost. Není to možná mm, ten nejúžasnější příklad, eh, protože ne všechno dopadlo tak, jak jsme si přáli. Původní požadavek byl na 50% kvóty, ale podařilo se nám zavést vůbec nějaké kvóty, což je první krok k tomu, abychom dosáhli plné rovnoprávnosti a kvota je 35% eh, ženy, 65% eh, mužů. Na seznamu tří kandidátek eh, či se seznamu tří kandidátů musí být alespoň jedna žena. Eh, volební seznamy, které toto nebudou plnit, budou eh, volební komise vracet a eh, strany to budou muset do tří dní napravit. Pokud ta náprava nenastane, tak tento volební seznam může být nepřipuštěn. My samozřejmě zatím nevíme, jak se to v praxi bude přesně rozvíjet, zatím tu praktickou zkušenost nemáme. První volby budeme mít eh, na podzim, kde si tento nový zákon vyzkoušíme. To budou naše parlamentní volby. Domnívám se ovšem, že je to krok správným směrem v našem boji za plné zastoupení žen ve politice. Ale neřeší to ten problém. Bylo by mnohem lepší mít ustanovení, které by říkalo, že kromě kvót na volebních seznamech eh, bude ženám také, eh, budou ženám také zaručeny eh, funkce či volené místo, protože místo na kandidáci ještě nezaručuje získání poslaneckého křesla. Bylo by tedy dobré zajistit a mm, tady mohlo by se tedy stát, že ženy budou na volebních seznamech, bude naplněna ta kvóta zákona, ale jak si budou na tom seznamu někde ve spodu a tím pádem se do parlamentu nemusí dostat cílem bylo, aby se do parlamentu dostalo více žen, než jich máme nyní. Takže ta kvóta sama o sobě vlastně ten problém neřeší. Bylo by dobré, aby se tam také upravovalo v tom zákoně, že ženy musí být na volitelných místech na um, té kandidáce. Bohužel nemám čas na to, abych tady vyjmenovávala úplně všechny doklady, důkazy a statistiky, ale hm, mohu stručně říci, že v parlamentu jsou ženy vzdělanější, ale žádná z nich nedosáhla na eh, hlavní funkci. Například eh, nikdy jsme neměli předsedkyni parlamentu. v Evropském parlamentu není příliš mnoho polských poslankyň, většinou Polsku zastupují muži a i to bychom měli změnit. Možná tento nový volební zákon, který teď vstoupil v platnost, tuto situaci změní. Uvidíme tento podzim. Dovolte, abych řekla ještě pár slov o postavení žen obecně máme eh, nerovnoprávnost v profesním životě, mzdové politice, mladé ženy, které nastupují do práce, často dostávají otázku, zda plánují těhotenství či rodinu. Pokud toto otevřeně přiznají, tak eh, jsou odmítnuty a tu práci eh, nedostanou. Zaměstnavatel dá přednost eh, muži protože muž není takovou eh, zátěží, nebude žádat eh, o dovolenou kvůli nemocnému dítěti, mateřskou a podobně. Polsku máme pět ministryň a to, z toho mám tedy velikou radost, protože statisticky eh, řečeno znamená, že na tom nejsme tak špatně. Máme mnoho náměstky ministrů, takže to je, tam je ta situace trošku lepší. Proč ženy nevstupují do politiky? To je často otázka výchovy dětí. Eh, ženy si zkrátka mohou dovolit vstoupit do politiky teprve poté, co jejich děti odrostly s menšími dětmi by bylo problematické se o ty děti postarat. A už se dostávám k konci paní eh, předsedkyně, také musíme změnit mentalitu mužů. Pokud eh, nás naši muži, naši partneři a manželé nebudou podporovat, tak nám nebudeme schopni se do politiky vrhnout, protože pro nás je zkrátka rodina důležitější. A dokud se tedy nezmění eh, myšlení mužů, kteří musí začít chápat, že i my máme právo na kariéru a profesní růst, tak se ta situace zkrátka nezlepší. Nakonec mi dovolte, abych vám všem ve vašem rodinném i profesním životě popřála mnoho úspěchů. Děkuji za tuto konferenci, která je velmi důležitá a doufám, že nás mm, pomůže dosáhnout těch změn. Děkuji. Chtěla bych pouze připomenout, že pro každou řečnici jsme stanovili řečnickou dobu ve výši 3 minut, aby se mohlo vyjádřit eh, co nejvíce řečníků a řečnic. Nyní bych eh, přešla k Rumunsku a eh, udělala bych slovo paní Čila Maria Pete. Prosím. Paní předsedkyně, dámy a pánové, Rumunsko je jedna ze zemí, kde není v politice vůbec žádná rovnováha mezi muži a ženami. Potenciál žen se nevyužívá, protože u nás existuje diskriminace. Nemáme ani dost eh, zákonů Situace eh, žen se v posledních, eh, posledních deseti letech velmi zlepšila, ale ta nerovnost stále existuje. Základní práva žen, například pokud jde o účast eh, v politice a účast na rozhodování, se začínají naplňovat jen velice, velice pomalu. Já osobně mám pocit, že ve společnosti, kde ženy mají přístup ke vzdělání a kde jsou jim zajištěna základní práva, je jejich přístup do politiky i dalších oblastí že neměl by, se, neměl by se bránit jejich vstupu do politiky a je dalších oblastí. Ale podíváme-li se na zastoupení eh, žen v rumunském eh, parlamentu z 333 poslanců máme pouze 37. Eh, žen a ze 137 senátorů máme pouze 8 senátorek. Měla bych také říci, že poprvé v naší historii je předsedkyň, máme předsedkyni poslanecké sněmovny. Ženy představují pouze 10,3 a to i tedy po volbách v roce 2000 8 to ani nedosahuje průměru, který je 15%, jsme plně pod průměrem Evropské unie a zemí OECD, jsme také pod procentem pod eh, těmi 37%, které jsou průměrné v severských státech. Víme, že ve Švédsku je to procento nejvyšší, tam je to 43%. Podíváme-li se realisticky na vyváženou eh, na jaksi rovnovážné zastoupení mužů a žen v politice, tak přitom musíme e, zohlednit všechny účastníky politického života. Pár žen e, nedokáže vyřešit všechny problémy, které se žen týkají, i kdyby jejich práce a jejich aktivity byly té nejvyšší kvality. Důvody pro toto nízké zastoupení žen v rumunském parlamentu jsou následující. Máme tradiční pohled na rozdělení rolí mužů a žen ve společnosti. To vede k tomu, že občané jaksi odmítají vnímat ženy jako političky. Domnívají se, že ženy si e, toto privilegium musí zasloužit. Nemají tedy podporu a nemají podporu ani eh, v zákonech. Já se jako poslankyně a jako tajemnice výboru pro rovné příležitosti v rumunském parlamentu snažím o to, abychom novelizovali existující zákony či přijali nové zákony, které by umožnily ženám rovná práva a zajistila jejich základní práva. Alespoň teoreticky muži mohou ženy podporovat, i když většinou je to tak, že ženy podporují ehm, tedy své vlastní zájmy a hledají řešení pro své problémy. Je proto tedy potřeba, aby se ženy ujaly svých témat. Eh, děkuji za toto vystoupení. Dále půjdeme na Kypr. Paní eh, Akilido, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Kypr má velice nízké zastoupení žen v politice a v rozhodovacích grémiích. V současném parlamentu máme 11 až 16 žen a toto kolísání souvisí s poslanci, kteří byli v parlamentu nejdříve zastoupeni a potom převzali další jiné úřady. Ráda bych se jmenovala ještě několik dalších statistických údajů, respektive nejmenovala. A proto bych se radši zaměřila na priority, které bychom měli sledovat na evropské úrovni a na národní úrovni, pokud nám jde o to, abychom dosáhli skutečného pokroku. Jde o to, abychom dosáhli rychlejších změn než do posud. A také o to, aby ten pokrok byl trvalo udržitelný. Myslím si, že ta největší priorita spočívá v tom, aby jsme se opravdu snažili, aby ty snahy se projevovaly v celé řadě oblastí, v širokých oblastech, abychom tam měli jasná politická opatření v, pro potírání stereotypů, které stále ještě existují, protože role obou pohlaví jsou i nadále, jak v rodině, tak v celé společnosti, velice stereotypní. Pokud se nám toto nepodaří odstranit tyto stereotypy, tak se nám nepodaří dosáhnout změn ani v politických stranách. A to je druhá priorita. Souvisí to s tím, že je třeba, aby se změnila mentalita a také, aby se změnily postupy uvnitř politických stran. Je třeba zavést politická opatření, které vyjdou vstříc rodinám a budou směřovat k tomu, aby se lépe, rozdělili, se lépe rozdělila práce v rodině, například práce s péčí o dítě a tak dále mezi mužem a ženou. A dále je důležité, aby se sami strany zasazovaly o to, aby ženy se aktivně podílely na politickém životě a aby byly uznávány pokud převezmou takovouto úlohu a abychom odstranili veškeré předsudky, které na tomto poli ještě panují a to musí musíme toho dosáhnout tak, že to strany samy podpoří. A třetí priorita, která je podle mě stejně tak důležitá jako první dvě, to je to, abychom vybudovali zařízení, která budou pečovat o děti. Potřebujeme další doprovodná opatření, která nám umožní, aby povinnosti, rodinné povinnosti, ty povinnosti vůči dětem, péče o dítě a tak dále, aby tyto povinnosti byly rovnoprávně rozděleny mezi mužem a ženou. A já si myslím, že i sami ženy by měly být aktivní a měly by se aktivně snažit o to, aby dokázaly si na jedné straně vybudovat profesní kariéru a na druhé straně, aby se aktivně podílely na politickém životě. K tomu je třeba ženy povzbuzovat, ale také je podpořit. V současné době tomu dochází zejména cestou eh, ženských organizací, zejména na národní, ale také na evropské úrovni. Myslím si, že by bylo důležité mít společnou akci na evropské úrovni. A samozřejmě ženské organizace v jednotlivých členských státech by měly vytvořit jakýsi seznam opatření, která doopravdy vedla k odbourání deficitu v této oblasti tak aby se nám podařilo odstranit veškeré překážky, které brání ženám v tom, aby převzali důležité pozice v politickém a společenském životě. A dále chci říci, že pro mě osobně ty kvóty je něco, co by mohlo být jakési komplementární opatření, doplňkové. Tak to eh, by byly jistě pozitivní. Můžeme zde pomýšlet buď na fakultativní či na obligatorní kvóty, protože si myslím, že jinak se nám ten problém podařit nevyřeší. Děkuji. Nyní se dostáváme do Řecka a slovo má paní Panajota Zvony. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice potěšena, že tato první návštěva zde v, v Evropském parlamentu se koná na místě, kde bije evropské srdce a že se koná v tak důležitý den, totiž ve, v den, kdy slavíme tak důležité jubileum pro ženy na celém světě. Já budu hovořit eh, méně než tři minuty, protože se téměř nacházíme již eh, u konce našich eh, dnešních debat. A navíc situace v Řecku byla již obšírně a podrobně představena mou kolegii. V posledních deseti letech se tedy podíl žen strojnásobil, ale stále to ještě nestačí. A já bych se chtěla vrátit eh, k jednomu aspektu. Totiž přesně k tomu aspektu, u kterého ukončila svůj projev eh, kolegyně z Kypru. Je to tedy ta otázka těch toho rolí muže a ženu, předsudky, stereotypy. Hovořilo se dnes o tom již často. V této souvislosti bych tady chtěla nadnést něco trochu neortodoxního. My zde v sále jsme vychovali děti, pravděpodobně my všechny. A buď naše děti již sami převzaly důležité pozice, nebo brzy se budou podílet na rozhodovacích procesech. A pokud jsme naši úlohu odvedli správným způsobem, tak by to mělo vést k tomu, že naše děti, chlapci či děvčata, které jsme vychovali, vstoupí do rozhodovacího procesu půl na půl, tedy 50 na 50. Co tím chci vlastně říci? Možná bychom se měli zamyslet nad tím, že v rámci opatření a návrhů, které zde předkládáme, kde se stále hovoří o tom, že bychom měli mít lepší kontakty mezi národními parlamenty, že bychom měli vytvářet sítě a tak dále. Možná bychom měli i v této souvislosti se zamyslet nad tím, že máme k dispozici nástroj, který můžeme bezprostředně využívat, a totiž výchovu našich vlastních dětí, chlapců a děvčat, které potom budou sedět v rozhodovacích krémích. Takže my můžeme přispět, tak to nepřímo, ale je to velice důležitý příspěvek, protože my jsme ty ženy, které vychovávají budoucí občany, budoucí politiky. A já si myslím, že o této myšlence se stále více diskutuje i na mezinárodních grémích, kdy se diskutuje o otázce rovnosti žen a mužů. Děkuji. Děkuji. Budeme pokračovat s Maďarskem. Paní Timia Sávo má slovo. Děkuji, já budu velmi stručná. Dovolte, abych jen velmi stručně vás seznámila s tím, jak to vypadá v Maďarsku. Ani tam to nevypadá velmi dobře. Nejen tedy z globálního hlediska, ale i v rámci Evropy. Od roku 1990, kdy jsme se změnil náš politický systém, se snížil podíl žen na veřejném životě. V roce 1995 jsme byli v tom eh, globálním žebříčku na 43. místě. Na, v roce 1908 jsme byli na 96. místě a teď eh, jsme na 190. Pardon, na 127. místě v našem parlamentu moje eh, strana, jedna z pěti parlamentních stran, eh, je jediná, která má systém kvót. V rámci naší skupiny máme 30 eh, žen. Jen abych to srovnala s Máme 386 poslanců, z nich jsou, je pouze 34 žen, což znamená méně než 9 Kromě naší strany ty další čtyři strany jsou, mají tedy méně než desetiprocentní zastoupení eh, žen. Já osobně podporuji kvóty, ne protože bych si myslela, že je to skvělý trvalý nástroj, ale protože by nám teď mohl pomoci. Dovolte, abych zareagovala na to, co řekla kolegyně ze Slovenska. Ona hovořila o tom strachu, zda to není kontraproduktivní. Já ze, z pohledu tedy své vlastní strany mám pocit, že to fungovalo e, výborně. Naše poslankyně v parlamentu odvádějí vynikající práce a já myslím, že toto sdělení je potřeba nějak předat eh, veřen, veřejnosti. Eh, řada společností zkrátka neví, jak mm, k tomu tématu přistoupit, co si o tom myslet, kvóty, ženy v politice. Eh, v této debatě se vždycky dojde na mm, to téma rovnováhy mezi rodinným a veřejným či profesním životem. Také bych chtěla říci, že od loňského května máme novou vládu, ve které není jediná ministrině. Máme eh, jednu eh, náměstkyni. Eh, jasně to ukazuje, že v Maďarsku opravdu existuje ten skleněný strop je zajímavé, že pokud jde o diplomaci a NATO, tam si vedeme mnohem lépe. Eh, v NATO například eh, je to pro Maďarsko téměř 50 na 50 a také naše zastoupení v Evropské unii je mnohem vyrovnanější, takže na mezinárodní úrovni si vedeme lépe než na té domácí úrovni. Nevím, co přesně by se s tím dalo dělat, jistě to nějak souvisí se Eh, společností jako takovou, kterou bychom měli lépe vychovat. V roce 2007 jsme měli debatu o kvótách a bylo zcela zřejmé, že ani politice, ani politici, ani společnost nevěděli, mm, o co se jedná, co by to znamenalo. A je to tedy evidentně e, obrovský prostor pro to, abychom veřejnost e, informovali a vzdělali. Podle mého názoru jsou kvóty spíše dočasným nástrojem, určitě ne nějakým trvalým mechanismem. Velmi jsem uvítala to, co zde zaznělo e, o matkách a matkách samoživitelkách. V naší straně máme matky samoživitelky, já jsem jedna z nich. A díky své straně se mi naopak daří eh, sladit pracovní a rodinný život, ale je to díky podpoře mé strany, nikoliv díky vládní politice. Já, já tedy doufám, že budeme moci i nadále toto téma se snažit nějak eh, řešit, a že se nám podaří zvýšit informovanost a um, vést skutečnou debatu o tom, jak eh, by se tedy měla sladit profesní a rodinný život. Také eh, se mi velmi líbilo to, co řekla kolegyně z Kypru, která říkala, že bychom neměli hovořit pouze o ženách v politice, ale že bychom se měli zaměřit na eh, pravidla, která jsou nakloněná rodinám. V Maďarsku je eh, jedno z velkých témat návrat do práce po mateřské dovolené, nedostatek pracovních příležitostí na částečný úvozek. A podobně. Jedna z dobrých zpráv je, že parlament díky naší iniciativě právě jmenoval eh, nového zvláštního zmocněnce pro pomoc eh, ženám eh, s návratem do práce po mateřské dovolené. Já k tomu mám nějaký do, dokument a doufám, že bychom se potom o ně mohli podělit, o tyto osvědčené praxe. Děkuji. A nyní Černá hora. Paní Sakanola, tu se, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci Evropského parlamentu, vážení poslanci národních parlamentů a kandidátských států, jako zástupkyně kandidátského státu eh, jsem velmi ráda, velmi poctěna, že mám možnost eh, zde hovořit o příležitosti významného eh, výročí v boji za ženská práva a za rovnoprávnost. Již mnoho se nám podařilo dosáhnout, ale je před námi stále mnoho výzev, především pro kandidátské státy, aby se nám tedy podařilo dosáhnout plné rovnoprávnosti a, eh, pro, a prosazování práv v této oblasti. Byli jsme dotázáni na to, jakým způsobem naše eh, národní parlamenty plní či jak si vedou v otázkách eh, rovnoprávnosti. Černá hora v této oblasti lidských práv eh, dosáhla velkého pokroku. Naše ústava zahrnuje ustanovení o zákazu diskriminace z jakéhokoliv důvodu a v článku 18 eh, jasně hovoří o tom, že stát zajistí rovnoprávnost mezi muži a ženami a rozvine politiky rovných příležitostí. V roce 2007 parlament Černé hory schválil zákon zákon o rovnosti pohlaví, kterým se zavazuje parlament i vláda k tomu, aby aplikovaly principy e, rovnosti při výkonu moci a především o zastoupení obou pohlaví při e, veřejných volbách a ve volených e, funkcích či ve veřejných funkcích. Tento zákon eh, představuje eh, mechanismy pro zajištění rovnoprávnosti například na kandidátkách při eh, jmenování do veřejných funkcí na všech úrovních. Tyto mm, mm, parlament Černé hory ve svých legislativních úkolech usiluje o vytvoření mechanismů, které zajistí rovnoprávnost pohlaví a odstraní diskriminaci na základě pohlaví podle eh, práce parlamentu a eh, rozhodnutí, které parlament přijal, zatím ještě eh, tyto principy plně neplní. Současná situace ukazuje, že ženy jsou nadále v politice zastoupeny méně co, a že tedy toto je jeden ze způsobů, jak se brání ženám v tom, aby vykonávaly svá práva. Eh, ženy představují pouze 12,3 v černohorském parlamentu, což je ve srovnání s EU velmi nízké číslo. Z 11 stálých výborů pouze dva výbor, dvěma výborům eh, předsedá žena. Eh, máme pouze jednu starostku v 21 obcích pouze jedna ministrině ve vládě, je to ministrině pro vědu a situace je obdobná také v dalších vládních orgánech. Pouze v soudnictví je mnohem více žen eh, v důležitých pozicích. Nejvyšší státní zástupkyně a nejvyšší soudkyně jsou ženy. Eh, jsme také v procesu přijímání nového volebního zákona, který by měl zajistit lepší zastoupení žen. Eh, pokud jde o zastoupení žen na kandidátkách, zatím ještě nebylo tedy přesně stanoveno, ačkoliv se objevily návrhy podobné eh, těm, o kterých jsem, jsme tady tedy již hovořili poslední eh, den na změnu volebních zákonů je poslední zasedání parlamentu teď na jaře a my tady doufám, že to dobře dopadne. Eh, existuje také několik projektů na sledování eh, plnění zákona o rovnoprávnosti. Tento měsíc bychom měli mít výsledky. Na úrovni politických stran existují opatření, které by měly zajistit větší účast žen na politice, ale bohužel provádění těchto mechanismů zatím není eh, postačující. Největší parlamentní strana přijala kvóty a další mechanismy, eh, které by měly zajistit větší rovnoprávnost a tím eh, také inspirují další strany k tomu, aby uvedly v život tyto ústavní mechanismy. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Děkuji a nyní bych udělala slovo paní Jaroka. Ona je poslankyní zde v Evropském parlamentu a místo předsedkyní výboru pro práva žen. Dobrý den a děkuji za pozvání a e, za velmi zajímavou oživou debatu. Za poslední šest let, co jsem členkou e, svého výboru, Eh, neustále napadáme některé politiky komise a rady. Před dvěma dny jsme měli k tomuto tématu eh, schůzku a jsme velmi rádi, že nejen tedy v politické oblasti, ale také v oblasti eh, soukromé, soukromých podniků probíhá debata o tom, jak změnit tuto politiku vůči ženám. Bylo nám řečeno, že bylo dohodnuto s největší svědčíme 14 společnostmi, eh, že komise do eh, roka tedy bude zjišťovat, jakým způsobem se eh, jakým způsobem se tedy mm, obsazují ta, ty klíčové pozice a po roce by se případně začalo hovořit o kvótách. Viděli jsme, že na evropské eh, úrovni je vzestup eh, tedy počtu žen ve vedoucích pozicích, ale zatím to nestačí. My jsme v tomto výrobu přijali dvě zprávy kde se hovořilo eh, zaprvé o nejchudších ženách v Evropě a eh, v té druhé zprávě se hovořilo o rovnosti mezi muži a ženami. Z těch souvisejících eh, debat jasně tady vyplývá, že to, o čem mluvíme, je že ženy, které se dostávají do eh, nejvyšších pozic, jsou ženy, které mají elitní eh, vzdělání. ve financích opravdu není dostatek mužů, ale také na eh, univerzitách je celá řada dalších oblastí, nejenom politických, ale také hospodářských, se kterými se Evropa potýká. Ale znalosti těchto Eh, žen, které nejsou z těch úplně nejelitnějších eh, vrstev společnosti, eh, by také měly být zastoupeny. V, v tomto parlamentu by mělo být deset romských žen, aby byla zajištěna rovnoprávnost a není tomu tak, je to pouze jedna v Evropě vidíme to, že starší ženy, ženy z etnických menšin se dostávají, že by se tady dostávaly do těchto funkcí, vůbec tomu tak není. Já se domnívám, že je tady velmi důležité, abychom my jako ženy, které již jsou v určitých vedoucích pozicích, zajistili, aby se na té nižší úrovni začali vychovávat eh, ti, kteří se do těchto pozic dostanou eh, v budoucnosti. Tak, abychom mohli využít eh, zkušenosti těchto lidí, kteří opravdu v těch podmínkách žijí a opravdu vědí, s čím se denodenně setkávají. Chtěla bych eh, tedy vyzvat vás všechny z národních eh, eh, parlamentů, abyste podpořili výbor pro otázky žen a také své politické strany, aby ti, kteří vás všechny zastupují, měli možnost dosáhnout eh, postavení, ze kterého lze opravdu dosáhnout, eh, provést změny, tak, abychom celý ten proces nastartovali. Děkuji. Mrs. Robinson. Mm, děkuji. Chtěla bych eh, poděkovat paní Robinson. Děkuji. Já bych chtěla říci, že ta Celá diskuze pro mě byla opravdu nesmírně zajímavá, obě dvě části. Jsem velice ráda, že jsem mohla být, být u toho. Já chci říct, že mě velice překvapilo, jak angažované angažovaní jsou mladí poslanci zde v tomto parlamentu. 17 parlamentů v Evropě má méně než 25 poslankyň. A to po 100 letech Mezinárodního dne žen. Nemůžeme tedy si dát za cíl pouze malé změny. Ne, musíme zvážit, jakým způsobem bychom v jednotlivých zemích ve světle konkrétních podmínek mohli přivodit zásadní změny. Možná by mohl Evropský parlament signalizovat, vyslat signál v tom smyslu, že je třeba zvýšené pozornosti, zejména v zemích, kde máme méně než 25 žen v parlamentech. Možná eh, by je to povzbudilo. Je důležité toto, protože když budeme mít kritickou masu žen v parlamentech, tak je možné diskutovat o všech těch tématech, o kterých jsme hovořili my zde dnes. Ženy, na které dopadá silněji finanční krize, ženy, kterým nikdo nenaslouchá, které nejsou slyšeny na veřejnosti. Přesně toto se nám podaří, když dosáhneme kritické masy a to je podle mého názoru v moderním parlamentu těch 25%. Pokud budeme mít menší procento, tak téměř není možné ničeho dosáhnout. Já si myslím, že zde bychom se měli navzájem pozbuzovat, navzájem podporovat, tak, aby se nám opravdu podařilo dosáhnout takovéto změny. Děkuji. A nyní má slovo paní Fontaine. Merci, merci, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Já budu stručná. Uh, Chtěla bych eh, pouze ještě jednou poblahopřát eh, k tomuto setkání. Eh, pro mě tato debata byla skutečně plná nadšení a je konstruktivní do budoucnosti. Chtěla bych se pouze vrátit k jednomu bodu, který byl jmenován několikrát, a sice otázka kvót. Slovo kvóta samozřejmě může vyvolat určitý odpor. Měli bychom spíš hovořit o paritě, paritním zastoupení. Vždyť parita to je stejné zastoupení, rovné zastoupení. To je to, co chceme eh, také mít v demokracii. A e, také nežádáme o e, to, že bychom žádali lepší postavení. Já jsem nebyla e, tak překvapena rozhodnutím Evropského soudu, co se týče pojišťoven, tedy co se týče pojištění mužů a žen v souvislosti s dopravou. Zde jde pouze o Eh, paritu a nikoliv eh, něco jiného. To, co jsme ve Francii udělali na úrovni komunálních voleb, bylo pozitivní. Chtěla bych eh, závěrem říci, že jsem se setkala s mnohými starosty, kteří zpočátku velmi pochybovali o tom, že je to dobré řešení, ale dnes říkají, říkají, že tato tichá revoluce byla velmi eh, dobrá pro eh, celou společnost, pro všechny občany eh, paritní zastoupení žen v městských zastupitelstvích pro ně je velkým plusem. Já se domnívám, že je to důležité i pro muže a tuto paritu již vidíme, přináší pozitivní výsledky a také muži uznávají, že eh, paritní zastoupení žen na úrovni eh, městských zastupitelev eh, přineslo skutečně mnoho pozitivního. Samozřejmě, že nemůžeme očekávat nějaké rychlé výsledky, ale postupně jistě můžeme přispět k další mobilitě realizaci, tak jak o tom také hovořila eh, zástupkyně z lobby žen. Ještě jednou děkuji paní předsedkyně a blahopřeji eh, k této iniciativě. Eh, paní Pietikainen dnes jistě získala mnohé myšlenky, které obohatí ještě více její zprávu a já si ji ráda potom přečtu. Děkuji. Děkuji, paní Pietikainen, prosím. Děkuji, chtěla bych vám všem poděkovat za vaše velmi cenné připomínky a náměty, eh, které zahrneme do té naší zprávy a o, té, o informacích o tom, jak se liší tedy situace v různých státech eh, Evropy. Dovolte, abych navázala na tři věci, které tu zazněly. Za prvé bylo by zajímavé, jak jaký postup bychom mohli zvolit v těch členských státech, tam, kde eh, ta čísla jsou opravdu nízká. Za druhé, eh, role, jakou hraje eh, vzdělání, mohli bychom mít nějaké například programy mentory, mentoringu, kde bychom se zaměřili na mladé ženy a prostřednictvím nějakých stáží bychom je seznámili s fungováním politického života a tak dále. A za třetí, to byl ten sociální rozměr. Eh, ženy potřebují pomoc společnosti, potřebují, aby měly k dispozici určité služby. Doufáme, že Evropská unie je eh, nejlepší přítel žen, ale musíme eh, tedy na tom ještě trošku pracovat. A konečně dovolte, abych vám poděkovala za vaši účast. Já jsem se z ní eh, velmi mnoho naučila a doufám, že budeme moci zůstat i v budoucnosti eh, v kontaktu. Děkuji. Vám tak, já Děkuji. Chtěla bych nyní poděkovat všem řečníkům, chtěla bych poděkovat všem účastníkům a účastnicím za tuto velice konstruktivní debatu a chtěla bych jen připomenout, že v souvislosti s 8. březnem SMDŽ se budou konat zde v Bruselu i ve Štrasburku ještě různé akce, rovněž ve Štrasburku na plénu, ve Štrasburku společně s komisí a maďarským předsednictvím. V tento den budeme mít velice speciální oslavu, bude také ve Štrasburku seminář novinářů, tam se bude jednat otázku žen ve vedoucích pozicích a jednotlivé politické skupiny rovněž naplánovaly seminář, který se bude věnovat otázce, jakým způsobem můžeme dosáhnout rovnoprávosti. Pak ještě se bude konat konference o svobodě a sociálním pokroku a politická skupina zelených rovněž chce příští týden o dnešním tématu debatovat. Myslím si, že jsme dnes jasně ukázali, kde se nám částečně podařilo dosáhnout pokroku a zároveň jsme rovněž poukázali na výzvy, kterým stále ještě čelíme. A myslím si, že bychom společně měli dokázat eh, pozornost, naši pozornost 8.3. zaměřit na nás samotné a měli bychom se semknout v našem boji za dosáhnutí rovnoprávnosti. Tímto způsobem se nám, doufám, podaří naše cíle uskutečnit, protože my nejsme ochotni čekat dalších sto let na to, než budeme žít v lepší společnosti. Ve společnosti lepší jak pro ženy, tak muže, tak i pro děti. To je důležité a předpokladem pro toto vše je rovnoprávnost. V této budově bude se konat o jedno podlaží níže koktejl a já bych chtěla poděkovat všem účastníkům, rovněž sekretariátu našeho výboru za intenzivní přípravy této konference. Děkuji rovněž tlumočníkům. Dnes máme ještě pár minutek pro to, abychom mohli ukončit naši konferenci a uvidíme se 8. března na různých akcích a v různých grémiích. Děkuji vám za pozornost.